Thank you very much this morning. Děkuji velice. Za to, že jste se dostavili a žádám vás, abyste přijali program. Dnes odpoledne se bude hlasovat a zítra také v 9 ráno, protože v 9.45 potom následuje společné zasedání s výborem Jury. Žádost ALDE na žádost Aldy posouvám hlasování o zprávě Kalas k celním tarifům. A na později a s těmito změnami se ptám, jestli můžeme schválit program. Ano, tento, toto zasedání je také webstreamováno. Můžeme schválit zápis ze zasedání? Děkuji. Pokud máte nějaké výhrady proti zápisu, eh, vzneste je nejpozději do zítřka odpoledne. Pan Švab eh, se účastnil konference OECD o digitální ekonomice, která se konala v Cancunu a minulý měsíc a teď nám tedy sdělí, jak to tam probíhalo. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Je mi velkým potěšením vědět, že zítra odjedete do Londýna, abyste se seznámila s vaší novou premiérkou. A na... byli bychom rádi, kdyby za EPP jste jí jasně řekla, že veškerá jednání, nejenom ke zprávě, kterou tady řešíme, ale za posledních 50 let byla mimořádně konstruktivní a užitečná, a to nejenom v rámci tedy těch hospodářských, ve prospěch hospodářských zájmů vaší země. Jdeme o to, abyste prokázala, že vaše práce tady byla užitečná. V Německu máme takovou píseň, která je tedy o jaru v tom smyslu, že s jarem přichází naděje, ale já bych to použil tady. Nebudu však zpívat. Pokud jde o moji návštěvu v Cancúnu, byl jsem pověřen účastí a budu hovořit německy. Zasedání OECD v Mexiku z jedna, v době 21. až 20, 23. června řešilo téma digitální ekonomiky z mnoha úhlu pohledu také na mezinárodní úrovni v západním světě. Hovořili jsme o hospodářském růstu, inovacích, dosažení sociálního smíru a blahobytu. Členové výboru mi připravili podklady, za které chci poděkovat sekretariátu, a tyto podklady nabízejí užitečný přehled o tom, jaká témata byla řešena na, tom, na této konferenci. Byla ta konference významná, účastnil se i mexický prezident, Mexiko je členem OECD a snaží se, se chce stát eh, členem OECD a proto se snaží ukázat se své nejlepší stránky, což se také podařilo. Byli tam i další představitele států Evropské unie, kteří se pokoušeli vyjádřit Eh, tedy k jednotlivým bodům programu. Byla tam také ředitelka Americké agentury pro hospodářskou soutěž. Já jsem měl možnost s ní hovořit, eh, a to i osobně, a mezi čtyřma očima. A řekli jsme si jasně, že v rámci těch transatlantických vztahů je nutné trvat i na lepší spolupráci, nejenom tedy v rámci jednání dohodám TTIP, ale proto, abychom si vyjasnili některé věci obecně. Eh, také tedy proběhla eh, debata kolem, kruhového stolu, kolem kulatého stolu na téma regulace platform. A tady je zajímavé, že zástupce Australského úřadu pro hospodářskou soutěž, tedy antimonopolního úřadu, začal hovořit o ochraně proti určitým nebezpečným produktům. To jsme se vlastně snažili řešit my prostřednictvím legislativy na ochranu zákazníků a Ředitelka amerického antimonopolního úřadu jasně řekla, že tedy v regulaci těch jednotlivých webových platform, jako jsou například Uber, Airbnb, TripAdvisor a podobně, že tam tedy ten užit, uživatel má možnost hodnotit kvalitu služeb. A to je tady ten zásadní rozdíl. Je tam tedy ten aspekt peer-to-peer, -peer, srovnání mezi eh, vrstevníky. To je ale něco eh, trochu jiného, než když my hovoříme o kolaborativní nebo sdílené ekonomice. V Evropě máme platformy Máme tedy platformy definovány jinak na základě toho, jaké aktivity vykonávají. Naše definice je eh, mnohem důkladnější. Nicméně myslím si, že eh, právě tohle v minulosti přispívalo k určitým nedorozuměním ve vztahu k americké straně. Tyto nedorozumění se minimálně podařilo rozkrýt, nikoli však vyřešit na této konferenci a já si myslím, že to je právě úloha pro nás, abychom se snažili v našich debatách vyjasnit tuto problematiku tak, aby náš příspěvek k dalším rozvoji digitální ekonomiky byl skutečně konstruktivní. Další jednání, která, která jsem vedl na okraji této konference, tu teď nebudu eh, rozebírat do detailů, setkal jsem se se zástupcem PEREK, se zástupcem francouzské agentury pro bezpečnost pro bezpečnost kyberprostoru. Setkal jsem se s ministry zahraničí eh, Švý... Německa, Francie se švýcarskou ministriní pro hospodářské záležitosti a vedl jsem také celou řadu dalších jednání a myslím si, že Evropská unie byla dobře zastoupena ředitelem příslušného direktorátu a myslím si, že tedy bychom dále měli pozorně sledovat vývoj této debaty, protože vlastně je naším záměrem nastolit řekl bych, jednotný trh na tom, v tom transatlantickém rozměru, což se samozřejmě vyžádá ještě eh, spoustu práce. Každopádně tedy děkuji za mandát, který mi tento výbor eh, přidělil. Děkuji. To bylo opravdu velmi zajímavé. A je to přesně tedy dobrý důvod, proč se soustředit na problematiku platform, kolaborativní ekonomiky a tak dále. Další bod jednání, tím je tedy prezentace eh, komise na téma platform. Já se rozlížím, jestli tu máme zástupce komise. Vy jste velmi daleko, můžete si klidně přisednout blíž. That's perfect. Thank you. So this is the um,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 takže jedná se o eh, komun, eh, kom, <clears throat> informaci o eh, sdělení evropské komunikace, které se týká normalizace IKT pro jednotný digitální trh, takže nyní vám dávám slovo, abyste nás seznámil se svou prezentací. Děkuji velice, paní předsedkyně, chtěl bych vám všem popřát dobrý den. Jedná se o sdělení, které komise vydala 25. května. Bylo to vlastně součástí celého balíčku různých opatření, s nimi jste dobře obeznámeni. Takže dovolte mi se teď vyjádřit k hlavním eh, zjištěním a k těm hlavním věcem, které, jsou, které mají největší význam, které jsou nejzajímavější. Myslím si, že nejprve je důležité eh, říci, že ten termín eh, platforma že to je vlastně takový termín, který má různé významy. Je zde velká, široká paleta různých obchodních modelů a různých aktivit, různé obchody s aplikacemi, různé vyhledavače, také tržiště, sociální média, mm, kreativní odvětví, platební systémy, mm, ta kolaborativní ekonomika, sdílené hospodářství, takže je docela obtížné všechno to mm, dát do jedné množiny a myslím si, že tady je důležité usnat si tu velkou rozmanitost <clears throat> těchto online platform, i když jsou určité rysy, které mají společné, například spolehají na ten síťový efekt, jsou založené na IKT, jsou to také Ehm, rozsáhlí uživatelé velkých objemů údajů. Také jsou vlastně zprostředkovateli a také mají poměrně velkou část, velký objem té hodnoty v hodnotovém ehm, řetězci. Nyní tedy druhá část, o které chci hovořit, je pozitivní dopad, kterou tyto online platformy činí pro ekonomiku i pro společnost. Myslím si, že to opět jsme s tím všichni obeznámeni. Ehm, získá je tedy inovace, Eh, mm, nové možnosti, jak získávat informace, jak dostávat přístup k novinkám, ke zprávám. Také je tam určitá přidaná hodnota i třeba k takovému tomu um, zábavnímu um, aktivitám, ale je to vlastně důležité i třeba pro demokracii, protože to přináší různé nové kanály pro debatu, jsou zde také různé nové druhy, které uh, i potom ovlivňují trh, takže je zde poměrně velký podíl těchto platform a to bychom rozhodně měli podporovat. Nicméně Evropská unie je tedy bohužel spíše takovým malým hráčem v této ekonomice online platform. Obecně e, naše platformy představují pouze asi 4 všech těch e, online platform a většina těch e, platform jsou mimo Evropu, většinou jsou z USA a nebo také z Asie. Takže pro Evropu to představuje strategickou výzvu z toho důvodu, že online platformy mají velkou, eh, velký význam jak v ekonomice, tak jak pro společnost, tak eh, je tedy pro Evropu strategickou výzvou, aby získala větší vliv v této sféře a aby také ehm, z Evropy pocházely úspěšnější online platformy. Také zde máme samozřejmě tu Eh, ten digitální trh, to je proto eh, důležitý. Jsou zde také příležitosti pro startupy, i pro veřejné služby, internet věcí, budoucí internet, digitalizace, budoucí digitalizace evropského průmyslu. Takže zcela jistě je zde velký takový program, eh, který Evropa potřebuje mm, zde jak ovlivňovat a nastěňovat. Komise mm, učinila určité hodnocení, určité posouzení této, tohoto druhu ekonomiky. Chci říci, že jsme také vedli velice široké veřejné konzultace, máme zde přehled, přehled také eurobarometru, zadávali jsme studie, pořádali jsme různé workshopy, brali jsme také v úvahu i zprávu, kterou Evropský parlament začátkem tohoto roku schválil na téma digitální trh, takže všechno, všechny tyto zdroje jsme využili. Také Eh, jsou tam ještě speciální, je tam také speciální sdělení, které komise vydala začátkem června ohledně té ekonomiky sdílení, ale já se teď tedy budu sdělit, soustředit na obsah eh, sdělení o online platform z května tohoto roku. Takže jaké jsou ty hlavní eh, myšlenky. Potřebujeme v Evropě dobře nastavit rámcové podmínky. Vypadá to možná, že to je něco samozřejmého, ale je důležité zabránit fragmentaci, roztříštěnosti, E, protože e, pokud by každý členský stát e, vynalézal svůj vlastní systém a bylo zde 28 druhů rámců, tak by to nefungovalo, protože i pro ty <clears throat> online platformy potřebujete určité rámce, takže potřebujeme zde, aby tyto platformy mohly využívat co nejvíce uživatelů, aby zde také byl určitý předvídatelný systém, takže to jsou všechno podmínky, aby online platformy dobře fungovaly. Za druhé, tato ekonomika se vyvíjí velice rychle, takže i pro všechny tvůrce politik to znamená, že musíme velice obezřetně Eh, reagovat, musíme si vždy být vědomi všech dopadů, není, není možné jednat nějakým zbrklým způsobem a musíme mm, si být jistí, že ty naše politické koncepce budou flexibilní, že eh, zde nebudeme um, klást nějaká eh, pevná, neměná, zkostnatělá pravidla. Samozřejmě, že ty obchodní, ty online platformy už teď podléhají celé řadě různých pravidel. Máme zde politiky hospodářské soutěže, daňové, mm, daňová pravidla a tak dále. Takže všem těmto pravidlům a předpisům už online platformy podléhají a je důležité, aby ta pravidla byla také vymáhána. Evropská komise eh, brala v úvahu právě tu širokou paletu online platform a proto zdůrazňuje, že je důležité aby eh, ten přístup, který zaujmeme, řešil eh, problémy. Eh, nelze zde mít pouze určitý transverzální pohled, ale je také důležité brát v úvahu veřejnost a mm, mm, všechny obavy veřejnosti, které v té části jsou. Také zde několik klíčových zásad, které podle Evropské komise jsou důležité jak pro ty tvůrce politik, tak i proto, že ty eh, platformy musí respektovat. Takže za prvé rovné podmínky pro všechny. Dnes jsme svědky toho, že tradiční firmy eh, stále více musí eh, vlastně mm, bojovat v té konkurenci s těmi novými inovačními platformami. A je pravda, že, ta, že ty předpisy vlastně už třeba vlastně neodpovídají realitě. Například komise nyní pracuje na reformě telekomunikačního rámce a jak víte, tak zde máme speciální služby OTT, což vlastně jsou poskytovatelé, kteří poskytují podobné služby jako telekomunikační poskytovatelé, ale vlastně ta regulace je jiná, um, ehm, není úplně stejná. Takže například eh, služby SMS eh, nebo Skype a tak dále. Dále zde máme ehm, tedy předpisy o, elektronic- o soukromí na internetu, na elektronických komunikacích. Teď zde bylo nařízení, také zde bude směrnice, která má aktualizovat tu původní směrnici, protože i rozsah působnosti té směrnice o soukromí na elektronických komunikacích se řídí Eh, těmi povinnostmi. Máme zde poměrně široké povinnosti, které jsou eh, pro eh, ty telekomunikační poskytovatele, ale vlastně ne, ne, nevztahují se <clears throat> na ty nové poskytovatele a přitom vlastně ty obavy o ztrátu soukromí jsou úplně stejné, takže je důležité, aby zde byly rovné podmínky pro všechny. A um, na konci léta, někdy před koncem září, by zde měla být také připravena revize té směrnice o soukromí na elektronických komunikacích a mělo by to potom být připraveno někdy koncem roku nebo v lednu. Dále, zodpovědné chování. Ehm, my se velice mm, eh, vlastně spoleháme na tyto platformy, jsou důležité pro naši ekonomiku a víme, že občas je tam problém s obsahem, ehm, někdy tam není dodržován eh, autorské právo, jsou tam určité lakony, takže už teď zde komise v rámci směrnice o audiovizuálních službách eh, stanovila určité podmínky pro platformy, aby zaručili ochranu nezletilých, aby zabránili šíření nenávistných projevů a také v oblasti autorského práva nyní komise pracuje na speciálním balíčku, který 21. září představí. Velice pozorně sledujeme ty um, ehm, eh, lakuny, ty hodnotové lakuny. Eh, platformy mají velice často velice dobré obchodní modely, eh, kdy vlastně eh, co by obsah využívají něco, co vlastně patří nikomu jinému, takže to je také důležité. Další důležitou oblast je transparentnost a férne, férovost, je to důležité pro spotřebitele, oni musí vědět, co se děje s jejich údaji, <clears throat> které vlastně poskytují, když chtějí využívat nějakou službu té platformy, takže tam musí být takové eh, zásady otevřenosti, transparentnosti. Musí mít také mít, eh, spotřebitelé musí mít možnost činit rozhodovaná, eh, informovaná rozhodnutí a týká se to tedy i těch vztahů business to business, těch mezipodnikových vztahů. A komise nyní eh, oznámila třetí šetření, protože to komplexní hodnocení také přineslo určité otázky. Získali jsme poměrně dost informací od té komerční sféry. Podniky nás informovaly o tom, že některé praktiky, některé postupy platform by mohly být možná považovány za škodlivé pro tyto podniky. Například některé smluvní podmínky, některé údaje, které platformy využívají, nebo ta, i samotná ta situace, kdy vlastně ty online platformy vlastně sami konkurují těm, těm výrobkům nebo službám, které vlastně e, přitom e, sami umistují na svých, vlastně na sobě, na svých platformách, jimž jsou hostiteli. Takže komise e, Eh, do jara příštího roku dokončí a představí studii. Uvidíme, zda tedy by to mělo mít nějaké legislativní dopady nebo mm, návrhy. A samozřejmě to spadá i do rozsahu eh, hospodářské soutěžního práva a politiky hospodářské soutěže. Takže se zamyslíme nad tím, jaký nástroj tedy využít. No a poslední je nutnost otevřeného a nediskriminačního přístupu to je velice silně ještě propojeno s eh, potřebou volného toku eh, dát. Jsou zde také ty problémy eh, typu login, třeba v oblasti cloud computingu. Tam je vlastně obtížné přesunout vaše údaje z jednoho cloudu do druhého cloudu. Takže souvisí s tím otázka přenositelnosti dat, interoperability systémů, normalizace. A i v této oblasti komise také připravuje legislativní návrhy. Zejména se to týká volného toku dat, které jsou také v programu komise. Je to zatím plánováno na konec listopadu. A ještě poslední věc, kterou bych chtěl potrhnout, je to, že Evropská komise také jasně řekla, že zatím nemá vůbec žádné úmysly e, pozměnit směrnici o elektronickém obchodu. To je, směr, to je směrnice, která je velice takovým e, uhelným kamenem celého toho digitálního jednotného trhu. Jsou zde bezpečnostní záruky, eh, je tam ale určitá výjimka pro zprostředkovatele, kteří jsou vlastně pouze pasivními kanály. Eh, komise se domnívá, že to je velice důležité eh, pro další růst digitální ekonomiky v Evropě a nechce toto ustanovení pozměnit ani změnit. My si myslíme, že to ustanovení je stále um, funkční a myslíme si, že pokud tam jsou nějaké problémy, tak si myslíme, že eh, je možné spíše řešit jinými způsoby a nechceme měnit ty základní zásady a ustanovení té směrnice o elektronickém obchodu. To bychom chtěli ponechat nedotčenou. Eh, paní předsedkyně, to je z mé strany vše a samozřejmě rád odpovím případné dotazy. mikrofon. I apologize. Omlouvám se, říká paní předsedající. Máme zde zpravodaje, stínové zpravodaje za jednotlivé skupiny. Já zatím nemám ještě seznám, takže nejprve koordinátoři, jejich poznámky. András bude mít slovo. Děkuji. Děkuji také komisi eh, za, tento velmi, za tuto velmi zajímavou prezentaci aktuálního stavu kolem platform. My jsme se touto problematikou zabývali, jak tady zpravodaj, tak stínový zpravodajové, velmi intenzivně a musím říct se, eh, říci, že se nedá čekat, že bychom dokázali vyřešit všechny problémy najednou. Jednomu bychom se však měli věnovat naléhavě a to je nerovný, nerovné zacházení eh, s různými eh, aktéry na jednotném trhu, například pokud jde o přístup k provozovatelům eh, platform Mastercard a eh, Visa, pokud jde o to, jaké poplatky si účtují za transakce. Eh, je to tedy je tedy ta povolená výše poplatku za jednu transakci je žádná celá 7%. Z 30% jsou tyto náklady přeneseny především na konečného uživatele a pak jsou tu i takoví provozovatelé, jako je například Spotify, kteří tuto hranici eh, překračují. My bychom se tedy měli inspirovat právě tím příkladem eh, provozovatelů karet Mastercard a Visa, kde je to již regulováno a měli bychom apelovat na to, aby komise nepřipustila to, že na jedné straně tyto platformy účtují velmi vysoké poplatky a na druhé straně vlastně tedy ta nabídka, kterou nabízejí, jde proti zájmům toho konečného uživatele. To bychom neměli připustit, to jde proti duchu fungování jednotného trhu. Není ani potřeba eh, sepisovat nějakou zprávu, to je prostě naléhavé rozhodnutí, které by komise měla učinit velmi rychle, podobně jako tomu bylo, když zasáhla proti provozovatelům eh, systému Mastercard a Visa a já myslím, že komise by se tomu tedy měla věnovat jakožto velmi naléhavému případu. Evelyn. Děkujeme. Evelyn má slovo. Děkuji paní předsedkyně, děkuji také Evropské komisi za to, že se zabývá tímto velmi důležitým tématem a já tady navážu na otázku pana Švaba, protože je to velmi důležitá záležitost. Já to tady nebudu opakovat, ale chci se na to podívat z jiného úhlu. Na půdě Evropské komise byly předloženy dva návrhy, jeden ke sdílené ekonomice, jeden k platformám. Platformy jsou ale vlastně sdílená ekonomika. A teď je tedy třeba eh, zjistit, kde je to rozhraní. A to je často velmi problematické eh, najít. Jedním z kritérií je například eh, tedy délka trvání poskytované služby. Já se však myslím, že tedy to samo o sobě jako kritérium nestačí. Není to dost jednoznačné. A pokud jde o ty uplatky, které, poplatky, které si účtují jednotlivé platformy za zpracování transakcí, to je také tedy velmi obtížné regulovat. A mě by zajímalo, jestli máte v úmyslu provést například kontrolu toho, jak eh, to vlastně funguje, jestli tedy ta výše poplatků se odvíjí od délky poskytované služby a podobně. Protože my vlastně nemáme jasný přehled o situaci, nevíme, kdo si jaké poplatky účtuje, jaké je jejich složení, o co se opírají a je důležité, aby situace byla regulována způsobem, který je pozitivní jak pro konečného uživatele, tak pro podnikatele a který odstraní nejistotu, která v tomto okamžiku na trhu panuje. Thank you. Um, Dan... Děkujeme. Dan Dalton je stínový zpravodaj za EKR, poslal mi pár bodů, takže já to tady přečtu. Samozřejmě, že Toto je důležité pro identifikaci možností Evropy, která by mohla přilákat v této oblasti stejným způsobem účastníky jako Spojené státy nebo Asie nejde pouze o potenciální aspirace. My skutečně v Evropě máme zručnosti, inovace a zároveň možnosti, které nám to usnadní a samozřejmě, že musíme překonat určité bariéry v této oblasti, podporovat inovativní přístup a globální konkurenceschopnost komise správně uznala to, že pokud bychom pokračovali příliš rychle s novými pravidly, aniž bychom hodnotili stávající legislativu, že by to byl špatný přístup a že se snaží modernizovat samozřejmě celou situaci kde je to možné. To znamená dívat se spíše na stávající legislativu, modernizovat tuto záležitost, snížit zátěž. Důležité je zároveň posílit důvěru, výzkumná oblast, potřebitele samozřejmě nebudou věnovat nebo nebudou důvěřovat společnosti, která nedostatečně ochrání jejich data, takže transparentnost je zde rovněž důležitá a jistě nesmíme zapomínat ani na vymahatelnost, která je pro spotřebitele zásadní. Důležité je samozřejmě podívat se i na volitelná opatření v oblasti boje proti šíření nenávistných projevů, dobrovolná opatření v tomto oblasti, máme zde různé iniciativy, kterým nesmíme bránit eh, ani v jejich uplatňování, pokud jde o odpovědnost. A zároveň potřebujeme srovnatelná pravidla pro srovnatelné služby a zásadní je zvážit to v rámci tohoto sdělení, podívat se na to, zda pravidla, která stávající pravidla jsou ještě pořád užitečná a stav by mohla být zjednodušená nebo možná i zrušená tam, kde to je zapotřebí. Měli bychom zajistit to, že spotřebitelské aky skutečně odpovídá svému cílu, protože praxe se mění a business modely se vyvíjejí. Důležité je společným způsobem postupovat ve srovnatelných pravidlech u digitálních společností. Dále je to oblast eh, ochrany spotřebitele, stávající pravidla. Samozřejmě často víme, že různá pravidla jsou odůvodnitelná, ovšem pokud jde o odpovědnost prostředníků, tam musíme celou záležitost ještě vyjasnit. Tato záležitost by měla být zachována ve stávajícím formátu podle vašeho sdělení což je důležité pro stabilitu, především v oblasti elektronického obchodu. Cílená legislativa určitých sektorů bude ještě zvážená, hodně diskuse probíhá o stávající, odpovědnost, stávající otázka odpovědnosti prostředníků a nedostatku dostatečném pokrytí v oblasti copyrightu. Tato pravidla samozřejmě musí být vyjasněná možná ještě před 21. zářím. By bylo užitečné a dobré, abychom získali další informace mm, ze strany spolupracovníků Evropského parlamentu. A dále jsou to závěry, které se týkají evropské platformy, které jsou jiné než ty, které jsou údajně založeny v Evropě. Čili jaký je rozdíl mezi evropskou platformou a platformou, která je založena v Evropě. Samozřejmě, že přístup takové evropské pevnosti nevytvoří v žádném případě globální platformu, takže bychom měli zajistit to eh, náš přístup bude globálním a velice otevřeným směrem do budoucna. Děkujeme a nyní má slovo Kaja Kalas. Děkuji za slovo. Já rovněž vítám přístup Evropské komise k této problematice i v rámci digitálního strategie pro jednotný digitální trh jsme hovořili o této problematice, o tom, že neexistuje jednotná jediná platforma, že se liší, že jsou zde různé problémy. Já mám několik ještě otázek. Zmínili jste se o tom, že komise nebude měnit směrnici v oblasti elektronického obchodování, že tato fungovala velice dobře. Znamená to, že komise rovněž podporuje i rámec eh, stanovený touto směrnici, pokud jde o oblast eh, zodpovědnosti a povinnosti v tomto ohledu, pokud vím, tak eh, jste slíbili určité hlavní směry pro tuto problematiku, proto se ptám, jaké jsou časové horizonty v tomto ohledu. Čeká nás mnoho nové legislativy, ABSA, um, směrnice, copyright, všechny jiné oblasti. Proto bych ráda věděla, jakým způsobem zajistíme to, aby všechny tyto hlavní směry a legislativa, nebo vůbec tato legislativa, že bude v souladu s těmito hlavními směry. A dále je to možnost vymáhání směrnice pro elektronické obchodování. Je to kvalitní směrnice, ale je zde problém prosazování, čili jakým způsobem to komise zlepší. A třetí záležitost je problém, který se nám objevuje u platform, které nemusí být proaktivní, protože je vlastně ztrácí statut eh, Safe Harbor a stávají se odpovědnými v tomto ohledu. Jakým způsobem hodlá komise vyřešit tento problém? Děkuji. Julia bude asi vystupovat dobře. Děkuji, děkujeme za tuto prezentaci. Já rovněž vítám to, že Evropská komise jde tímto směrem řešení problému platformem a že se nesnaží přijít s nějakým zázračným řešením, které by aplikovala na všechno. U některých sektorových záležitostí tohoto sdělení mám obavy. Rovné podmínky v oblasti telekomu pokud chceme mít rovné podmínky v Telekomu, nestačí k podobným službám přistupovat podobným způsobem, ale uvědomit si i to, kde jsou obrovské rozdíly a v těch případech přistupovat samostatně. Skype například není přímo v um, hospodářské soutěži s Telkomem, je to spíše internet. Skype nemůžete využívat bez internetového propojení, čili je to služba infrastruktury, která umožňuje přístup do sítě telekomu. A ta druhá je vlastně taková ta služba over the top, to znamená na ten rámec té základní služby. Stávající situace, tam je to takové triviální pro jednotlivce, nějak eh, naprogramovat jednoduchý systém, eh, zasílání zpráv všem regulovat to stejným způsobem jako uh, operátora Telekomu jenom proto, že by to mohlo být konkurentem textových zpráv, to podle mě nebude fungovat. Všichni jsme si vědomi toho, že potřebujeme tyto over tyto služby, abychom měli například možnost přenositelnosti čísel, nouzová čísla, prostě služby, které obvykle Telekom neposkytuje. Já se obávám, že jediný výsledek toho všeho, když vytvoříme tato rovná pravidla, je deregulace telekomu. A to rozhodně by nebylo správným přístupem. Měli bychom se zaměřit na to, který typ regulace by se mohl aplikovat na ty služby a uvede to, podívat se na povinnosti v oblasti transparentnosti. Ovšem mnoho těchto služeb v oblasti telekomu, to je v podstatě vlastně ty, které fungují na základě poskytování obsahu, tak tam vlastně nemůžeme aplikovat stejná pravidla jako služeb OBD Top. Pokud jde o odpovědnost v oblasti platform, vítám to, že komise chce zachovat a posílit tento princip, eh, pokud jde o směrnici o elektronickém obchodování a odpovědnost prostředníků. Co ale máte na mysli v oblasti eh, férovějšího Um, přidělování hodnot, protože pan Oettinger na delegaci pro Spojené státy včera hovořil o tom, že je zde obrovský rozdíl mezi financemi, které platíme například um, společnosti Spotify a na druhé straně Applem nebo Amazonem tomuto odvětví. Ovšem toto nejsou onlineoví zprostředkovatelé ve smyslu směrnice elektronického obchodování. Pokud je zde problém s toky peněz, tak je to možná spíše ten eh, kontrakční vztah mezi poskytovatelem služeb a um, hudebním odvětvím, ale často je to především mezi hudebním odvětvím a samotným um, interpretem. Čili co navrhujete pro zlepšení této hodno, tohoto hodnotového se Možná to nejsou pouze platformy, které jsou se problémem, ale i ten vztah mezi jednotlivými um, interprety a eh, celým hudebním odbětvím. Děkuji. Děkujeme. Další. Řečník, děkuji, děkuji za slovo, eh, paní předsedky. Já děkuji za tento úžasný příspěvek. Komise v tomto sdělení zdůrazňuje důvěru, férovost, nediskriminaci, rovnou hospodářskou soutěž. Proto bych se ráda zeptala, co komise zamýšlí u algoritmů, transparentnosti a zvyšování povědomí na straně občanů a spotřebitele v tomto komplikovaném odvětví. Děkuji. Děkujeme paní Kvarkiny. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já, jestli dovolíte, bych ráda poděkovala Evropské komisi za prezentaci. Souhlasím se vším, co bylo řečeno před řečníky. Proto bych ráda zúraznila pouze to sdělení a zároveň pracovní program pro rok 2017 a třetím bodem je mezinárodní spolupráce. Měla jsem možnost vystupovat i v jiných rozprávách k tomuto tématu a myslím si, že by bylo dobré nějakým způsobem standardizovat vnitřní trh, ovšem nesmíme zapomínat ani na mezinárodní spolupráci. Musíme se podívat i na podmínky, které vynucujeme a porovnat tyto podmínky s tím, co ostatní mezinárodní partnéři rovněž vyžadují. tento týden například organizujeme takové, takovou eh, akci s eh, partnérem v oblasti hudebního průmyslu a mají zajímavé kontrakty s Čínou i s jižními zeměmi. Vy jste se ovšem ve vašem pracovním programu nezmínili nic, co by nějakým způsobem odpovídalo právě těmto našim požadavkům v oblasti mezinárodních kontaktů. Eh, Čína, když se nám to líbí či nelíbí, získá pravděpodobně status eh, tržní ekonomiky a všem nemáme zde skutečnou možnost standardizace, pokud jde o naše pravidla, čínská pravidla v oblasti hudebního průmyslu. To je jenom jeden příklad. A dále je zde obrovský rozdíl mezi našimi pravidly na vnitřním trhu to, jakým způsobem to probíhá a jak to vyjednáváme. A když to srovnáme s dohodou TTIP, ehm, čili to si myslím, že by rovněž byla veliká výhoda, kdybychom se zabývali i tímto problémem. My máme samozřejmě různé agentury, máme zde evropské operátory, kteří musí odpovídat ehm, tímto našim vysokým, striktním požadavkům. Ovšem, pokud eh, jsou tam ty obrovské rozdíly ve srovnání s typem, tak jak budeme postupovat? Je zde určitý nedostatek, pokud jde o eh, rychlost eh, toho, co vyjednáme na vnitřním trhu a to, co vyjednáme na mezinárodních trzích a myslím si, že z toho vyplývají nevýhody pro naše operátory. Dobře, a ještě Jan Filip Albrecht má slovo. Děkuji za slovo. Nejprve bych se ještě vrátil k otázce toho rovného pole, rovných podmínek pro jednotlivé hráče v oblasti směrnice o elektronické mm, soukromí i privacy se tomu rovněž budeme věnovat a Julie na to již poukázala. My nemůžeme pouze nějak deregulovat ustanovení pro telekom jako celek. Jsou zde i důležité záležitosti, které se týkají bezpečné a důvěrné informace a to musí být zajištěno. Musíme identifikovat, o které služby jde, s tím souhlasím, to znamená ty, které mají stejnou úroveň citlivosti jako poskytovatele telekomunikačních služeb nebo služeb typu DES a zároveň jakým způsobem nějak upravit uspořádání nebo u, um, vůbec u, um, ustanovení pro tyto služby. Čili určitá identifikace toho, o jaký typ služeb a jakou kvalitu se snažíme, chceme-li stanovit stejná rovná pravidla. A pokud jde o regulaci trhu, neměli bychom vytvořit nebo dosáhnout izolace našeho trhu, to je jasné. Měli bychom se snažit aplikovat pravidla, o kterých rozhodujeme. To znamená bez ohledu na to, odkud přichází služba, kde daná společnost sídli, tak jak jsme to udělali u generických dát a jejich ochraně. Když hovoříme o právech, v oblasti transparentnosti, informovanosti u platform. Tam není problém říci, že na evropském trhu, pokud chcete poskytovat služby nebo produkty, včetně platform, a týkají se platform, takže musíte postupovat transparentně a musíte poskytovat více informací. Myslím si, že je zásadní zlepšit eh, pravidla v této oblasti. A to by mělo být komisí lépe osvětleno, to znamená, jaká by měla být tato pravidla, tyto požadavky v oblasti eh, platform, aby spotřebitel lépe porozuměl celé problematice, nebo pokud je tam nějaká skrytá záležitost, skrytý náklad, nebo nějaká částka navíc, nebo nějaká kompenzace pro uh, interprety, tak by to mělo být transparentní, tak aby jsme z toho vytěžili v oblasti určitě soutěže mezi jednotlivými konkurenty. A v neposlední řadě definice platform, tam jsem rovněž přesvědčen o tom, že by mělo být osvětleno, o čem hovoříme v tom případě nebo v těch případech, kdy jde o eh, mobilní platformy, tyto aplikace tohoto typu tak to jsou samozřejmě důležité platformy. Musí být um, regulovány, to jsou takové ty vstupní brány pro trh zítřka a my bychom měli jasně stanovit, eh, jaké standardy a jaká pravidla očekáváme v této oblasti i pro hospodářskou soutěž a zároveň pokud je o náklady pro poskytování těchto aplikací v App Storech a tak dále na internetu, to znamená to, co je a naopak to, co není povoleno na našem trhu. To si myslím, že je hlavním úkolem celého tohoto postupu. Děkuji. I just to make... Já jsem <clears throat> jenom také chtěla něco dodat. Za prvé vám všem děkuji velice za velmi pozitivní přístup Všichni hovoříte o tom, že platformy mají pozitivní přínos. Také říkáte, že platforma je prostě podnik jako každý jiný a že různé typy podniků regulujeme různým způsobem a to by se mělo stáhnout i na platformy. Ne, není mož, nemáme tedy v oblasti energetiky dopravy jednotná pravidla pro všechny a podobně by to mělo být i u platform. Na druhé straně však musíme nastolit rovné podmínky hospodářské soutěže. Zachování hospodářské soutěže je mimořádně důležité a když se podíváme na problematiku kolaborativní ekonomiky, některé její aspekty nám umožňují oslovit ty části eh, naší společnosti, tedy ty složky naší společnosti, eh, které se nezapojují do tradičních forem ekonomiky. Pokud jde o zodpovědnost prostředkovatelů, já se obávám, že kdybychom nějak zásadně měnili pravidla fungování, tak to povede k destabilizaci. Na druhé straně je třeba eh, řešit tedy eh, problém, který vzniká pro eh, některé segmenty kreativního odvětví, kde tady je to velká nerovnováha v úrovni odměňování za použitý obsah. A u hudby, podobně jako u ostatních platform, je eh, dobré podívat se na to, jak rozhlédnout se, jak fungují eh, platformy, protože jedna z nich například je licentována, platí umělcům, jiná ne. A samozřejmě z pohledu uživatele v tom není rozdíl. A v tom případě je tedy eh, třeba regulovat oba typy podniků jednotným způsobem. A já se tedy těším, až zveřejníte svoji zprávu k autorským zprávám. Navíc to bude v den, kdy mám narozeniny. A nyní tedy předám předsednické kladívko kolegovi. Já mám eh, schůzku s předsedou dalšího výboru. A ještě předtím dám slovo a zástupci komise ne, tak... Commission, would you like to start? Tak tedy ano, zástupci komise, který by měl začít odpovídat. Děkuji paní předsedkyně, děkuji také členům za veškerá vystoupení a otázky. Já se pokusím zareagovat na některé z nich. Pan Šváb odešel, ale jeho připomínka tom smyslu, že App Store si bere až 30% eh, z výdělku subdodavatelů, kteří mu dodávají aplikace. Eh, k tomu chci říct, že je to problematika, kterou se již zabýváme. Řešíme, jestli nejde o nekalý obchodní postup. Pokud jde o vaši připomínku k takzvanému scaling up, eh, tedy to je velmi důležitý aspekt, v Evropě u platform si musíme klást otázku, zdali chceme mít nějaké domácí evropské platformy specifické pro Evropu. Na tom není nic špatného. Říct, že chceme zlepšit podmínky pro evropské začínající podniky, tedy ty tzv. startups, kterým usnadníme začátek a tím jim dáme lepší šanci uspět i na tom globálním trhu. Neznamená to, že bychom zavírali dveře před dodavateli z jiných částí světa. To rozhodně ne, ale je třeba si uvědomit, jak důležitou úlohu hrají platformy pro vytváření hodnoty. A tady je tedy důležité, aby si Evropa vedla lépe, protože u platform je ta míra kapitalizace pro evropské platformy pouze 4%. Takže není důvod, když zjistíme, že nějaká platforma je velmi důležitá v Lotyšsku nebo v Německu a podobně, vytvořit podmínky pro to, aby podnikání na základě této platformy rychle narostlo do globálních rozměrů. A víte, že například Spotify je tedy velmi úspěšná platforma, ale přesto jí trvalo pět nebo šest let, než dosáhla celoevropského rozšíření. A všichni také víme, že právě za tímto účelem Spotify vlastně nejprve expandovalo ve Spojených státech, pak se teprve vrátilo do Evropy, protože tedy tam ty podmínky byly lepší. A je také třeba vytvořit předpoklady pro to, aby všechny platformy fungovaly stejně a hladce ve všech zemích Evropské unie. Celá řada poslanců upozornila na problematiku zodpovědnosti zprostředkovatelů, na to, že eh, platformy by měly proaktivně postupovat a sami aktivně eh, předjímat regulaci. To je něco, čím se komise aktivně zabývá. Jistě by ničemu nepomohlo, kdyby platformy, které hrají zásadní úlohu, jen čekaly na regulaci, protože regulace nemůže řešit všechno. A není jisté, jestliže tady platformě dáme tu výjimku z regulace, zdali by to skutečně podnítilo platformy k tomu, aby se sami regulovaly. A pak jsou tu samozřejmě i ty aspekty regulace, které jsou zásadní, například eh, zákaz šíření projevů nenávisti, extremismu a podobně. A zároveň fakt však musíme tedy nabídnout určité základní bezpečnostní záruky pro fungování platform podle článku 14 a 15 příslušné směrnice. Pokud je o rovné podmínky pro podnikání, na to jsou upozorovaně už ve vztahu k telekomunikačním službám, k právu na soukromí, je pravda tedy, že uplatňujeme princip, že stejná pravidla by se měla vztahovat na podobné situace, ale zároveň je třeba ponechat určitý prostor pro specifická opatření. Služby over the top nejsou stejné jako klasický telekomunikační provoz, i když mají určité společné rysy. A komise se v tomto ohledu bude snažit nejprve posoudit, zdali podmínky pro hospodářské soutěže jsou takové, že už není třeba regulovat telekomunikační služby tak striktně, jako v minulosti. A pravidla pro regulaci telekomunikačních služeb byla přijímána ex ante ve snáze předcházet užitým výpadkům nebo problémům na trhu. A ve chvíli, kdy se poskytovatelé telekomunikačních služeb již také sami regulují, možná je čas tady tuto regulaci eh, zmírnit nebo zjednodušit. Pokud jde o ochranu osobních dat a právo na soukromí, tady již máme příslušnou legislativu, eh, která je naprosto jasná, nevytváří tady eh, právní nejistotu. A proto není nutné tady přicházet s další legislativou. Máme již tedy tu obecnou legislativu o ochraně osobních e, dat, o soukromé povaze, komunikace a podobně. Proto tedy bychom nejprve měli provést velmi důkladnou analýzu a zjistit, zda je třeba přijít ještě s nějakou dodatečnou regulatorní úpravou, například i pro sektor telekomunikací. Pokud jde o problematiku autorských práv a problém, kdy tady ta, ten obsah není náležitě odměněn, tady to komise posuzuje případ od případu Tady jsme zjistili, že zatím tedy eh, je to odměňování celkem rovnoměrně eh, distribuováno eh, mezi tvůrci obsahu a dalšími aktéry zapojenými do tohoto řetězce a samozřejmě my to hodláme řešit nejen v oblasti hudebního průmyslu, ale i v jiných e, oblastech. Tady je důležité, aby tedy ta úhrada za obsah e, dospěla tedy až k tomu samotnému autorovi a to způsobem, který je transparentní. Hodnota, která e, tady nyní vlastně, nebo tedy ta úhrada za hodnotu, která nyní je sklízena především ze strany platform, musí být rovnoměrněji eh, distribuována, ale není možné to řešit jen regulací autorských práv. Navíc tu tedy je problém s tím, že některé platformy jsou gigantické, jiné jsou mnohem menší, fungují na trochu jiné bázi. To znamená, že tedy ten gigant se vynutí daleko příznivější podmínky pro sebe. A tohle všechno tedy ta legislativa k autorským právům eh, nemůže sama o sobě vyřešit. Pokud jde o problematiku nadnárodního fungování platform, to je velmi důležité. My fungujeme v globálním světě a proto potřebujeme eh, úzce spolupracovat s našimi obchodními partnery po celém světě. Jak už jsem řekl, dnes jsme zahájili dialog s Čínou, se Spojenými státy se setkáme. Jsme se setkali na konci června, s Indií jsme hovořili na začátku června, takže my se snažíme tu situaci řešit, rozlížíme se potom, jak je to řešeno jinde, ale musím říci, že Evropská unie má tady určitý náskok, pokud je hodnocení toho, jak, jaký je ekonomický model fungování platform ale samozřejmě se zájmem se díváme i na vývoj na americkém nebo japonském trhu. V tomto ohledu je mezinárodní spolupráce naprosto nezbytná. Další připomínka k algoritmům a k jejich transparentnosti. To je velice eh, tedy důležité téma pro komisi, která hodlá tuto problematiku eh, sledovat, abychom předcházeli tomu, že dochází k změně algoritmu a eh, to pak tedy vede vlastně ke vzniku nekalých obchodních praktik. Je to tedy téma, které komise hodlá zkoumat. je možné, že se to vyžádá další zásah ze strany komise. Myslím, že tím jsem odpověděl, odpověděl na většinu těch otázek a tím vrátím slovo zpátky paní předsedkyni. Děkujeme, <clears throat> pane de děkujeme za všechny vaše Eh, za všechny naše odpovědi, takže tím vlastně končíme diskusi a prezentaci, která se týkala přístupu k online platformám. A teď se dostáváme k dalšímu bodu, eh, vystoupení komise na téma Evropská politika standardizace, včetně plánu prioritních standardů v oblasti IKT. Zpravodajkou je paní Malin Mici. Začneme prezentací komise. Vítám paní Čestinuna, která je eh, ředitelkou příslušného <clears throat> oddělení, respektive konkrétně je to tedy eh, ředitelka pro politiku jednotného trhu. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za to, že jste nás pozvali na dnešní schůzi. Budeme hovořit o normách je to jak pro výrobky, tak pro služby. EK eh, normy zvyšují bezpečnost, eh, zlepšují transparentnost, interoperabilitu, také snižují náklady a otevírají trhy, zejména pro eh, malé a střední podniky. Evropský normalizační systém je úspěšný také eh, vytváří kvalitní a účinné normy, které často tedy podporují tu legislativní procesy a také umožňují firmám, aby se umistovaly i na tom celosvětovém ehm, prostředí. Ale samozřejmě jsou zde i určité problémy a výzvy, které musíme čelit. Například stále se zvyšující rychlost vývoje, už jsme o ní hovořili, stále se, změní, stále se mění ty technologie, ta technologie a ta technologie se často mění mnohem rychleji, než na to regulátoři jsou schopni reagovat. Také dochází k takovému zastírání hranic mezi službami a mezi výrobky, mezi průmyslem a IKT mezi kamennými obchody a mezi elektronickými obchody. A také se stále zvyšuje e, význam e, služeb, takže to je pouze několik těch výzev. Musíme zajistit, že evropské normalizační systémy budou eh, rychle reagovat, pružně reagovat na ty eh, nové změny, že budou inkluzivní, že budou zapojovat nikoli pouze ty eh, normotvorné orgány, ale i ty, kteří využívají ty normy. Také to musí být všechno kolaborativní. Já vždycky dávám příklad pračky, která je napojená na internet, takže potřebujeme jediný, jedinou normu, na pračku, ehm, která je spojena eh, na internet. Nesmí tady být nějaké tři standardy pro pračky, které jsou mimo internet, které jsou napojené na internet nebo kde jsou ještě nějaké další typu. Dále ten systém musí fungovat, musíme to zajistit, že to bude funkční a musí to být jediný systém, který vlastně eh, vyplní všechny ty eh, nedostatky No a to vlastně 1. června Evropská komise právě k tomuto za tímto účelem vydala své speciální sdělení, které se týká té normalizace IKT pro jednotný digitální trh. Je tam několik eh, hlavních bod, já tedy začnu eh, tím nej, nejdůležitějším, už jsme o tom hovořili. Takže je to tedy ten eh, balíček, máme zde společná iniciativa, textu podepsala Evropská komise a asi více než 50 současněných stran. Bylo to 13. června v Amsterdamu. Tyto organizace představují eh, ještě vlastně další mnohé organizace z těch vnitrostátních úrovní. Jsou tam eh, normotvorné organizace, ale také spotřebitelé, spotřebitelské organizace, zástupci eh, zaměstnanců a tak dále. Samozřejmě, že podpis eh, byl pouze takový první krok a nyní ta práce probíhá a zvyšuje se. Jsou tam instituce soukromé, veřejné, evropské i mezinárodní normotvorné orgány, také zástupci združení průmyslu, malé a střední podniky, spotřebitele, odbory, Eh, různé Ehm, ekologické organizace členských ehm, států a tak dále. Příprava této iniciativy probírala, probíhala kolaborativně a jednotně. Vycházeli jsme z jednotného a inovativního procesu a také jsme to společně vytvářeli. Bylo to vlastně poprvé, kdy všichni tito aktéři se sešli u jednoho stolu a začali jsme hovořit o tom, jak chceme dosáhnout našeho cíle, jak, to, jak chceme postupovat v těch následujících letech. Také jsem chtěla poděkovat i výboru IMCO za jejich aktivní zapojení do celého toho procesu. Cílem této iniciativy je vytvořit eh, eh, určité centrum pro evropskou normalizaci, který bude mít celosvětový dopad. Chceme, aby se normy vyvíjely eh, transparentně, inkluzivně a také včasně. To jsou vlastně všechno záruky. Také chceme společně podporovat inovaci pro všechny. Společně chceme, eh, aby ty nové normy se staly páteří konkurenceschopnosti eh, evropských firm v těch hodnotových řetězcích, které jsou stále více celosvětové. Ta společná iniciativa vychází ze společného vidění, kterou, které sdílí všichni ti partneři a také se chceme soustředit na nejdůležitější iniciativy a nejdůležitější výstupy, které jsou eh, nezbytné pro to, aby tam došlo k modernizaci, priorizaci eh, a mm, zlepšení normotvorných procesů. Má to být do roku 2020. Máme zde také deset politických priorit Evropské komise pana Junkra, takže to musí být v souladu. Dám vám příklad. Je zde jedna akce, která chce lepší propojení normalizace s výzkumem a vývojem potřebujeme, aby vlastně o těch normách se přemýšlelo už v té rané fázi výzkumu a vývoje. Je také důležité co nejvíce využívat výstupy výzkumu a vývoje, e, třeba e, v rámci programu Horizont 2020. Co by následná opatření ehm, té iniciativy, tak jestli tedy byla zřízena speciální pracovní skupina, Eh, také zdůrazňujeme transparentnost celého toho procesu. Bude tam také zřízená speciální internetová stránka, která, kde budou zveřejněny všechny další postupy a také další informace, které se týkají těch jednotlivých částí naší práce. Další hlavní eh, stavební kámen toho, eh, toho návrhu je interinstitucionální mm, přístup. Chceme, aby Eh, normalizace více přispívala k eh, k plnění těch politických cílů. Máme zde také nový každoroční dialog mezi evropskými orgány, které mají eh, přeskoumat pokrok v normalizační politice a má také stanovit nové priority. Komise se domnívá, že je důležité, aby zpráva těch jednotlivých, instrument, těch jednotlivých nástrojů byla propojena a že je také důležité, abyste každý rok byl určitý, byl určitý komplexní přeskum, komplexní hodnocení. Eh, bude zde také každoroční eh, pracovní program, který bude vždy v červnu schválen, to je tedy podle toho nařízení. A od roku 2017 Eh, by tedy vždy měl eh, být, eh, nejprve by tedy na, na jaře měl být určitý dialog a poté by tam tedy byl vypracován ten pracovní program. Ten dialog bude založen na speciální zprávě, kterou představí Evropská komise, to bude zpráva o provádění toho loňského pracovního programu, také tam budou priority normotvorných organizací, také tam bude informace o společné práci a také zpráva o vývoji evropských norem třetí eh, takový stavební blok jsou normy pro služby, to je také v tom sdělení z 1. června, takže normy pro služby mají potenciál přinášet eh, přínos, eh, stejně jako výrobky, ale zatím je to tak, že vlastně pouze 2% norem se týkají služeb, zatímco tedy služby představují 70% evropské ekonomiky. Členské státy jsou aktivnější v oblasti služeb a to vlastně sebou nese riziko toho, že jednotný trh v tom bude e, roztříštěn. 1. června komise navrhla různá praktická opatření, která mají zlepšit e, stanovovat, stanovování priorit a také tedy lepší vytváření těchto norem pro služby. Čtvrtý blok jsou e, priority norem pro oblast IKT. Je to vlastně propojené tedy s, norm, s balíčkem normalizace IKT pro jednotný digitální trh, který byl schválen v Dubnu. Co se týče stanovování norem, tak máme zde pět hlavních oblastí, které jsou vlastně cílem eh, digitální transformace. 5G, internet věcí, to je ta pračka, o které jsem hovořila dále, cloud computing, kyberbezpečnost a také technologie založené na využívání dat. To jsou oblasti, které jsou podle našeho názoru důležité pro, nebo kde je vlastně nejurgentnější nutnost zlepšit tu, ty normotvorné procesy. Stále se zvyšuje digitalizace průmyslu, bude to mít také přímý dopad na konkurenceschopnost evropského odvětví v mnoha uh, odvětvích. Máme zde inteligentní trans, eh, dopravní systémy, propojené automatizovaná vozidla, i inteligentní domácnosti, inteligentní města nebo i pokročilá výroba, ty inteligentní továrny. Uh, bude zde mm, politický proces na vysoké úrovni, který bude vždycky přeskoumávat, případně i měnit ty seznamy priorit, aby to vždy bylo funkční, abychom zaručili, že to bude funkční. Chceme využívat nástroje evropského no- normotvorného systému, už jsem třeba zmínila interinstitucionální dialog, a také zapojení široké palety zúčastněných stran i ty naše, a tu společnou iniciativu. Závěrem, dámy a pánové, bych chtěla říci, že 1. června jsme e, předložili takovou první vizi toho budoucího normalizačního systému, která má změnit prostředí a má také, bude také ještě e, podpořena různými dalšími politickými koncepcemi. Navrhujeme cíle na opatření Eh, doufáme tedy, že se tím také nastartuje spolupráce s vámi, s Evropskou radou i také eh, s Evropským eh, normalizačním společenstvím. Velice se na tuto spolupráci těšíme. Já také velice um, úzce budu sledovat provádění toho společné, té společné iniciativy a chci říci, že při příležitosti 14. října, což je Mezinárodní den normalizace, také předložíme další <clears throat> výsledky naší práce. Děkuji. Děkujeme, děkujeme za tuto úžasnou prezentaci politik v této oblasti a nyní zpravodajové. Paní Mici za SAD. Děkuji za slovo. Já bych rovněž ráda poděkovala komisi za podrobnou a opravdu velice komplexní prezentaci. Těší mě, že konečně hovoříme o strategické důležitosti standardizace v oblasti IKT, IKT technologií. To je zásadní pro jednotný digitální trh. IKT to je oblast, která kontroluje vlastně každý aspekt eh, našeho života a vlastně si neuvědomujeme často, že standardy a normy jsou všude kolem nás, mohou snížit náklady pro biznis, pro spotřebitele, zlepšit výkonnost a zároveň bezpečnost. Také mohou podpořit konkurenceschopnost, inovace našich produktů a biznesu na globálním trhu a to je zásadní. Zároveň jsou důležité pro dosažení jednotného trhu. Proto musíme zajistit kompatibilitu a interoperabilitu jednotlivých komponentů, produktů, služeb na digitálním trhu. Jediným způsobem, kterým toho můžeme dosáhnout, jsou společné technické standardy pro inovaci, konkurenceschopnost a pokrok. Když si koupíte například elektromobil, protože jste ekologistou, ale nemáte ho kde nabíjet, nebo koupíte si něco přes internet a váš software to nepodporuje, nebo máte televizi a nemůžete na ní nic sledovat. Čili o tom zde hovoříme. To jsem pouze zjednodušeně chtěla ilustrovat. A my máme pouze jednu příležitost to udělat správně a tím zajistit Evropě vůči postavení v technickém rozvoji globální scéně jakožto hub globálních standardů a norem. Bohužel nemám dost času, abych se zabývala detaily tohoto balíčku Evropské komise, protože pouze na konci minulého týdne jsem tuto zprávu získala, ovšem jistě bude příležitost komisí to prodiskutovat i do budoucna. Několik obecných poznámek, jestli dovolíte, které podle mého názoru jsou důležité, především pro mě, jakožto zpravodajku v tomto tématu. Je nesmírně důležité, abychom zlepšili proces standardizace u samotných systémů, které stanovují normy a standardy u IKT systému tím, že budeme podporovat globálně vysoké EU standardy, vysoce interoperabilní a bezpečné. Musíme zabránit eh, takovým těm uzavřeným Eh, hodnotovým řetězům Role malých a středních podniků, jakož i spotřebitele v celém procesu je zásadní. Spotřebitel musí mít nejenom příjemný uživatelský přístup k digitálním produktům, ale zároveň důvěřovat, eh, věřit tomuto systému, především pokud je o ochranu dat a bezpečnost služeb. Evropské standardy musí být rychle k dispozici a tím zajistit interoperabilitu mezi službami IKT, platformem a zároveň um, veřejnými potřebami. Víme, že povaha standardu a proces, kterým se vytváří, jsou důležité, ovšem ještě důležitější je, kdo je tvoří. Musíme nalézt nějakou možnost jak umožnit veřejným orgánům a politickým představitelům spolupracovat v této oblasti když komise požaduje nějaký standard či normu, Evropský parlament může hrát zásadní roli v takovém tom veřejném přeskumu. Musíme objasnit i roli tvůrců politik v celém procesu a zároveň roli Evropské organizace pro stanovování norem a to, jak by mohly zlepšit práci naopak komise a i Evropského parlamentu, výkonných ředitelů a národních standardizačních orgánů. Zároveň nalézt rovnováhu mezi uživatelem, spotřebitelem a průmyslovou konkurenceschopností. Evropské standardizační systémy by měly být co možná nejinkluzivnější, zapojit Eh, do toho různé aktéry, kteří zastupují biznis všech možných eh, domén, ale především spotřebitelé, malé a střední podniky, environmentální nevládní organizace, zástupce starší generace, osoby s postižením a tak dále. Společná iniciativa pro standardizace to je něco, co rovněž vítám, ovšem celý proces by měl být ještě transparentnější, abychom se neměli nějaké nekvalitní standardy nebo požadavky, které v podstatě jsou v rozporu se stanovenými standardy. Musíme celý systém zlepšit, podívat se na doporučení, včetně inkluzivity a podpory evropských podniků. V neposlední řadě potřebujeme transparentnější a mm, otevřenější systém um, možný dovolání, který by zlepšil celý tento proces stanování standardu. Těším se na další rozhovory se stínovými zpravodaji a doufám, že vytvoříme zprávu, která bude skutečně ke prospěchu všech našich občanů a i celého odvětví. Děkujeme paní Mici a nyní paní Gal Pelč, která zastupuje jako stínová zpravodajka EPP. Děkuji za slovo. Já jsem nesmírně ráda, že mohu pokračovat v této práci na evropských standardech. Rovněž bych ráda poděkovala za prezentaci komise. Jsem ráda, že vidím, že jste skutečně naklonění dalším krokům v oblasti interoperability, digitálních technologií, ve stanovování standardů. Toto je samozřejmě základ efektivního a účinného digitálního trhu. Standardy jsou zásadní pro interní trh, standardizace, tvorba norem je zásadní pro malé a střední podniky. V případě, že chtějí rozšiřovat eh, své podnikání v rámci i mimo EU. TTIP a jakékoliv další jednání tohoto charakteru jsou zásadní. Proto si myslím, že se všichni shodneme na tom, že standardy jsou zásadní věcí. Musíme si zároveň uvědomit, že mnoho sektorů se spoléhá eh, na digitální technologie, ovšem naše prostředí se neustále mění, Výsledkem je složitost, diverzifikace v této oblasti, která by mohla zpomalit inovace. Vítám návrh komise eh, identifikovat hlavní priority, například komunikace 5G, eh, internet věcí, datové technologie, eh, kyberbezpečnost, world computing. Toto jsou zásadní stavební bloky jednotného digitálního trhu. 100% souhlasím s tím, že máme čím dál tím více různých orgánů a združení, která jsou zapojená do procesu standardizace. Takže naše, prá- naše práce se nemůže vyvíjet izolovaně. Důležité je, aby stávající orgány spolupracovaly při využívání technologií IKT. Samozřejmě, že nesmíme zapomínat ani na problémy malých a středních podniků. Otázkou proto je, zda komise veme v pota specifické potřeby malých a středních podniků v standardizačním procesu a druhý dotaz, jakým způsobem to provede. Na závěr bych vám ráda poděkovala za tuto podrobnou eh, prezentaci a těším se na další spolupráci. Děkujeme. A nyní koordinátoři pan Andrá Šváb. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve chci poděkovat komisi zpravodajce, stínové zpravodajce. Já bych rád upozornil ještě na jeden další problém. Otázka tzv. front principles – v rámci standardizace a strategie IKT. Já se obávám, že v tuto chvíli panuje velká nejistota mezi, tí, mezi uživateli v tom smyslu, jak interpretovat eh, nejnovější vývoj technologie. K tomu se vyjádřil komisař Vestager i další, že je třeba jasně definovat, chybí však jasné rozhodnutí o tom, za jakých podmínek použijeme tyto takzvané fund principles a to vyváženým způsobem, tak, aby to pomohlo jak těm, kteří chtějí, kteří jsou uživateli, tedy té technologické standardizace, a těmi, kdo si technologii kupují. Protože je třeba rozhodnout, na základě čeho vlastně bude stanovena hodnota. Tady se vlastně eh, záměry těch dvou stran transakce zásadně liší a nemůžeme spolehat na to, že je pokaždé vyřeší rozhodnutí soudu, takže to je třeba naprosto jasně rozlišit. A pak pokud jde o bod 3.1.4 o kybersekuritu, tady by bylo dobré kdybychom sjednotili ty principy tak, aby příslušné orgány ve všech členských státech, my jsme minulý týden schválili směrnici IKT, věděli jasně, o jakou normu jde, na jakou normu se odvolat. A to zase záleží na tom, jak rychle a jak kvalitně bude tedy příslušná směrnice transponována. Kaja Kalas. Děkujeme, Kaja Kalas. Děkuji. Já jsem rovněž stínovou zpravodajkou u této problematiky. Víte, včera jsme zde měli eh, v ITRE výboru pana komisaře, který zdůraznil důležitost inovací, otevřeného přístupu a proto bych se ráda zeptala právě na tu otevřenost. Když komise hovoří o otevřených standardech, co to skutečně znamená v tomto sdělení? protože standardy, to znamená, že ten proces by mohl být otevřený tam, kde se tvoří norma, férový, transparentní, inkluzivní účast a tak dále. To znamená všechno, co se týká samotného procesu tvorby standardu, nebo by mohl být otevřený, pokud je o výsledek. To znamená, že výsledek potom zajišťuje implementaci a její konkurenceschopnost provádění a tak dále. Čili proto se ptám, co to znamená ty otevřené standardy. Další otázka ke stejnému tématu. Pokud je, pokud jde především uh, u těch frant, um, eh, principů o standardizaci, jaká je role otevřeného zdroje. Ve Spojených státech tyto modely, jejich modely jsou založeny spíše na takových uzavřených standardech, to znamená IP intenzivní odvětví, takové ty uzavřené modely, takže byste možná mohla být určitá konkurenční výhoda pro Evropu v tomto ohledu jít cestou otevřeného zdroje, který by mohl využít kdokoliv. Co si o to myslíte? Děkujeme, paní Grapí, nemá slovo. Děkuji za slovo, eh, paní předsedkyně. Já souhlasím s tím, co řekla kolegyně Gál a ráda bych se zeptala, zda existuje nějaká dopadová studie týkající se kapacity malých a středních podniků reagovat na všechny tyto záležitosti v oblasti tvorby norem, standardizace a tak dále. Protože jakmile dojde k nějaké změně v oblasti standardu, tak nesmíme zapomínat potom ani na tu nejnižší úroveň. To je důležité, to znamená na ty nejnižší hráče, to znamená ty nejmenší eh, operátory, zda to zvládnou. A další otázka se týká elektronického zdravotnictví. Vy jste se zmínila o tom, že technologie budou mít dopad eh, podle jednotlivých sektorů. Uvedla jste několik příkladů, mezi jinými právě elektronické zdravotnictví. Všichni spotřebitelé na evropském trhu, všech by se to vlastně mohlo týkat. A proto se ptám, zda existuje nějaká dopadová studie v tomto hledu. My víme samozřejmě, že propojení, internetové propojení eh, mezi členskými státy EU se různí, jsou zde celé regiony, především ve venkovských oblastech, kde lidé nemají dostatečný přístup k internetu, čili když hovoříme o mm, například různých objednávkách přes internet nebo nějakých přeshraničních systémech v oblasti elektronického zdravotnictví potýkáme se s mnoha problémy propojení na straně našich občanů. Některé evropské regiony skutečně trpí nedostatečnou internetovou propojeností, konektivitou. To znamená, že vlastně ta sociální inkluze nám uniká. Standardizace prostě musí odpovídat určitému rytmu a ten musí být eh, samozřejmě odpovídat i té propojenosti nebo konektivitě eh, našich občanů na internetu. Děkuji. Thank you. Now I'm... Děkujeme. Já jsem stínovou zpravodajkou za EKR. Snažila jsem skutečně naslouchat všem těm poznámkám. Ehm, kolegové mi teď, mě teď informovali o všem, o, o, co mi uniklo, když jsem zde nebyla. Děkuji za to a několik eh, takových důležitějších bodů. Standardizace, celý tento proces, eh, to je jasné, má obrovský nefiční dopad na ekonomiku. Asi mm, zvýšilo by to o více než 1% HDP, protože to je odhad, protože to skutečně pomáhá podnikům propojit se, zlepšuje to důvěru, spokojenost na straně spotřebitela a to znamená, že to má pozitivní dopad i na produktivitu našeho trhu. Ale Toto vždycky probíhalo tím způsobem ze zdola nahoru. A vedlo, vedly to jednotlivé, jednotlivá odvětví a zároveň samozřejmě i v centru pozornosti byl spotřebitel a já osobně si myslím, že toto je právě ten správný přístup i do budoucna. Protože jinak eh, byste bylo riziko toho, že v tomto okamžiku bychom to obrátili na hlavu a v podstatě by to byly sataři založené na politických prioritách a ne na konkurence schopných eh, přístupech a prioritách eh, jednotlivých odvětví a spotřebitele. Proto musíme velice citlivě přistupovat k jakýmkoliv změnám, které my politici zavádíme. Především v tomto konkrétním okamžiku, pokud se vám nějaká norma nepovede, mohla by vést k protekcionismu, vytvořit těmi technickými um, backdoorovými uh, subjekty vlastně k um, určitým monopolům na trhu v oblasti standardu. Nepotřebné standardy mohou zahltit to, celé toto prostředí, regulační prostředí a podstatě nejsou nápomocné, spíše vadí celému procesu, čili často bohužel se rovněž nepotřebně odklání od mezinárodních přístupů a norem. Myslím si, že spíš by se to mělo nějak sladit v tomto ohledu. Ale zároveň opatrně přistupovat k tomuto ucelenému obrázku, nepřehánět politický zásah, protože toto rozhodně nebylo naším záměrem, když jsme v roce 2012 téměř před pěti lety se začali věnovat této problematice. Víte, to samozřejmě není nějaké zázračné řešení pro naše evropská odvětví a proto bychom neměli naše průmyslová odvětví vést touto slepou uličkou, ale spíše se zabývat i problematikou inovací, protože jinak jakékoliv konkurenční výhody zabijeme mm, úplně na počátku a my naopak musíme být eh, orientováni na inovace a na pohled do budoucna. Standardy v oblasti, v oblasti služeb, ano, je důležité se tím zabývat, ano, chápu, že některé členské státy mají různé standardy, v této oblasti, ale rovněž je to problematika, která se týká spotřebitelů, především pokud vidí, že by to nějakým způsobem eh, zničilo očekávání na druhé straně Atlantiku. Čili zde bychom měli být velice obezřetní. Vzájemné uznávání legislativa v této oblasti je zásadní, především v oblasti zdravotnictví. A vidím, eh, že Jiní kolegové, především zpravodajka, se zmínila i o potřebě možnosti nápravy, to je zásadní velká většina evropských standardů je taková, že vlastně nikdo na ně nehlíží jako na celek. A vše, ovšem, a to, že pomáhají našim odvětvím, ale občas prostě dochází ke konkrétním problémům a v takové situaci potřebujete nějakým způsobem um, z technických eh, důvodů a ne z důvodu konkurenceschopnosti zrušit nějaký standard, bojovat proti němu, čili to si myslím, že by rovněž zlepšilo celou situaci. Děkuji a nyní má slovo opět komise. Okay, thank you very... Děkuji. Děkuji za všechny připomínky. Paní předsedající, ten ucelenější obrázek, o kterém jste se zmínila, aby to nebylo ze zhora dolů, aby to nebyly nějaké špatné, nekvalitní standardy, abychom byli koherentní s mezinárodními standardy, abychom se neuzavírali sami do sebe. Ještě větším takovým těm obrázkem by mohla být otázka, hrajeme ještě relevantní roli jakožto region při definování norem, standardů a zajišťování toho, že naše společnosti a inovátoři mají standardy a normy, které jim umožňují prosazovat své myšlenky na globálním trhu, aby se staly součástí globálního hodnotového řetězce. No a zde již jsem se zmínila o několika věcech. Technologie se vyvíjí rychle, globální hodnotové řetězce, to jsou věci, o kterých jsem se zmínila. Regulační úřady často prostě zaostávají. Evropa má jedinečnou příležitost. Od zavedení jednotného trhu zde máme systém regulací, které které jsou založeny na standardech. To znamená, regulátor definuje politické cíle a standardy, jak to můžeme udělat. Standardy nejsou povinného charakteru, jsou dobrovolného charakteru a máte-li lepší řešení nebo kvalitnější inovační přístup, který odpovídá cílům dané regulace, tak to můžete zakotvit do nových standardů, čili prostě ty standardy jsou pružnější. Výzvy, kterým čelíme, jsou následující systém, který se je k dispozici, který je rozdělen mezi IKT, elektrický, elektronickými produkty. To všechno se propojuje a pokud chceme, aby to bylo relevantní, musíme mít k dispozici systém, který poskytuje odpověď na všechny ty otázky. systém společné iniciativy, to je ten inovativní přístup, jak jsem se o tom zmínila, právě propojuje všechny subjekty, je nesmírně inkluzivní, protože se snažíme o ten relevantní přístup. A to je ten princip, na kterém vyhráme všichni. Pokud eh, stroje mm, a zázemí fungují se softwarem, jsou propojeny s, i s pilotním eh, zázemím, pokud například moje pračka je schopna nějakým způsobem reagovat i na ty softwarové, internetové záležitosti, tak tam budeme konečně moci říci, že skutečně postupujeme inovativním způsobem. Můžeme poté specifikovat, ve kterých eh, sektorech se nám daří, kde jsou ty inovace nejsilnější a to je právě součást našich priorit. Všichni, kdo se podíleli na této iniciativě, <clears throat> se snažili o definování toho, jak postupovat společně, efektivně, rychle a dosáhnout společně stanovených cílů. Čili měl by to být ten proces ze zdola nahoru, ale lépe koordinovaný tou vedoucí úrovní. Konkurenceschopnost, kyberbezpečnost, malé a střední podniky, služby a ostatní priority, jestli dovolíte podrobně. Inkluzivita. Naše systémy založené na nařízení z roku 2013 je skutečně jedinečně inkluzivním systémem. Protože pracovníci, malé střední podniky, environmentální organizace, nevládní organizace mají statutární práva. Tam, kde jsou přítomny a my financujeme jejich aktivity z rozpočtu. Všichni aktéři využili příležitosti společné iniciativy, to jim umožňuje postupovat inkluzivním způsobem. Jsou zapojeni do různých aktivit, jak produkujeme standardy, jak být zapojen relevantnějším způsobem. Tradičně se někdo z vaší společnosti zúčastňoval schůzek tohoto výboru pro standardy, ovšem to bylo nákladné, časového i finančního hlediska. My se snažíme o takové kolaborativní způsoby, spíše na základě takových platform, jako je Facebook, pokud jde o tvorbu standardu. Otázka je, jak je využívat. Musíte je downloadovat, v současné době a my uvažujeme o interaktivnějších možnostech do budoucna. To je rovněž součástí společné iniciativy. Tuto inkluzivní tento inkluzivní přístup musíme udržet, podporovat ho, proto věříme v meziinstitucionální dialog, výroční dialog, tak aby ty standardy, co se vyvíjí a tak dále, aby eh, to odpovídalo i politické agendě a aby to spolupracovalo. Kyberbezpečnost je zásadní v tomto ohledu jednat, mnoho společností nevěří digitalizaci, protože se obává rizik spojený s kyberbezpečností. 27. června komise přijala strategii, která implementuje Unii jednotného trhu. Jestli dovolíte tři iniciativy. Jednak jsou to standardy, tam se zaměříme na procesy a produkty. A dále je to směrnice NIS, kterou jste nedávno schválili. Dále je to označování procesů v oblasti kyberbezpečnosti, certifikace, která by měla posílit důvěru. A potřeba informovanosti samozřejmě. Dále to jsou práva duševního vlastnictví, propojeno rovněž s otázkou otevřeného, neotevřeného systému. My máme v Evropě systém, který se jmenuje PRENT. Tam jsou určité parametry pro vyřešení problému, který hovořil pan Šváb. Někdo, kdo využívá standardy, eh, um, chce spíše nižší cenu za tuto normu, a ten, kdo je tvoří, a samozřejmě požaduje vyšší cenu. To znamená, že to, co vlastně je přetvořeno do určitého standardu, do normy, je licencováno na základě rozumné ceny a rozumného postupu. Je zde je otázka transparentnosti. Zda jsou některá práva opravdu relevantní pro konkrétní normy a zda nadále zůstávají relevantními. Evropské organizace pro stanovování norem právě mohou aplikovat, nebo si myslím, že jsou nejvhodnějším subjektem pro aplikaci těchto pravidel. Dále je to jurisprudence soudního dvora, konkrétní rozsudky, které máme k dispozici. Myslím si, že ta práce by se ještě mohla v Evropě zlepšit a myslím si, že jdeme správným směrem. Malé a střední podniky. Jinak jakožto účastník standardizačního procesu prostřednictvím SPS organizace se na tom podílejí, o tom jsem se zmínila, snaží se prosazovat ty jejich zájmy a dále těží z různých konkrétních aktivit. Ulehčuje se jim přístup, který je poté méně náklad, nákladní, pokud jde o standardy. A zároveň mohou těžit i z digitalizace přístup k širokopásmovému internetu, překonávání různých překážek v oblasti investic. Jako příklad, my jsme dokonce jedné švédské společnosti udělali cenu. Protože viděli, že malé střední podniky nekupují roboty, protože si mysleli, jo, zítra se mi změní business model a už nebudu moci tento robot používat. No oni vytvořili mobilní platformu, kde tento robot eh, mohl být přesunut eh, k nějakému jinému přístroji bez jakéhokoliv problému. Povedlo se jim překonat eh, tuto nedůvěru malých podniků a toto jsou řešení, o která se snažíme, a to ještě nad rámec těch samotných norm či standardů. Dále to byla otázka otevřených standardů, procesů, produktů. Samozřejmě, že dnešní forma standardizace je jiná. Někomu, někdo říká, že je to rychle a e, nedobré řešení. Já si myslím, že spíše je to i možnost různých konzorcí. De facto standardy zde máme klasický přístup, klasické standardy inkluzivním procesem vyvíjeny. Založené na konsenzu a samozřejmě regulačním prostředí. My potřebujeme, aby se zapojili všechny všichni eh, aktéři, společná iniciativa na to poukazuje, Evropský standardizační systém je založen na regulacích a měl by mm, umožnit přístup pro všechny aktéry standardy v oblasti služeb. 70 naší ekonomiky tvoří služby, ale pouze 2 evropských standardů. Dále je zde mnoho členských států na druhé straně, kteří vyvíjejí takové standardy a to by mohlo vést k fragmentaci proto bychom si měli společně podívat na to, kde jsou naše priority a kde by mohla být přidána hodnota pro naše evropské standardy. Já si myslím, že, paní předsedkyně, že jsem odpověděla na všechny dotazy, které jste zazněly. Děkuji. Děkuji velice. Děkuji za veškerou práci v této oblasti. Chcete se ještě vyjádřit, chcete nějak debatu uzavřít? Děkuji velice. Dalším bodem programu je strategie letectví pro Evropu. Děkuji. Vicky, vážení kolegové, Já chci poděkovat stínovým zpravodajům za velmi dobrou spolupráci. Celá řada kolegů přišla s velice užitečnými návrhy a já jsem přesvědčená, že to významně přispěje k zlepšení textu. Během setkání stínových zpravodajů jsem navrhla celou řadu kompromisních návrhů, na kterých dále pracujeme tak abychom řešili i ty eh, připomínky, které se objevovaly nejčastěji. Výsledkem je sedm kompromisních návrhů a z důvodu větší efektivity jsme se rozhodli řešit zároveň kompromisní eh, návrhy i pozměňovací návrhy obecně. Já tady začnu od těch kompromisních návrhů. Nejprve tedy žádáme o aktualizaci směrnice o práv spotřebitelů. Je to nedílná součást strategie letectví, a ty snahy tak trochu usnuli, ale je naprosto zásadní se tomu věnovat, protože jinak se prodlužuje ta, nejist, ta doba nejistoty pro spotřebitele. Jsme přesvědčeni, že by to přispělo k posílení práv spotřebitele. Ta navrhovaná úprava by měla být eh, co nejpřesnější, nejstriktnější a týkat se nejenom uživatelů, kteří se Eh, koupí letenku online, ale také těch, kteří si ji koupí tradičně. Také máme pozměňovací návrh, ze kterého jasně vyplývá, že práva spojená s cestováním eh, jsou k dispozici všem. Chceme, aby byla věnována zvláštní pozornost osobám s postižením v tomto kontextu. Celá řada pozměňovacích návrhů také řeší problematiku bezpečnosti, což jistě nikoho nepřekvapí, vzhledem k nejnovějšímu vývoji. A v kompromisních návrzích jsme se snažili tyto pozměňovací návrhy co nejvíce seskupit, sloučit a trváme na tom, že bezpečnost by vždy měla být jedním ze základních principů. A Hovoříme také o tom, že nové technologie přispívají k zvýšení bezpečnosti a z dlouhodobého pohledu eh, posílí přesvědčení cestujících o tom, že jejich bezpečnost je zaručena. Voláme také po posílení úlohy Evropské agentury pro bezpečnost leteckého provozu. Pak tu máme důležitý pozměňovací návrh k propojení letišť v rámci Evropské unie. Tady se musíme soustředit především na postavení menších letišť a hůře propojených regionů. A konečně poslední pozměňovací, kompromisní pozměňovací návrh hovoří pro striktnější normy podnikání v oblasti turismu, ubytování a tak dále, tedy všeho v návaznosti na leteckou dopravu s přesahem i do ochrany životního prostředí a tak dále. To je tedy vše na úvod a nyní dávám slovo kolegům a chci poděkovat za velmi konstruktivní debatu, kterou jsme doposud k tomuto tématu vedli. Carlos Coelho. Carlos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eh, quero começar por agradecer o trabalho e dos outros relatores sombra. Creio que tivemos um bom ambiente de trabalho. Děkuji, chci poděkovat zpravodajce za její práci. Chci také poděkovat stínovým zpravodajům. Jak již bylo řečeno paní zpravodajkou, my zde máme k dispozici sedm kompromisních návrhů, které se zabývají hlavními obavami, jež máme v této oblasti ochrany spotřebitele na vnitřním trhu. Rád bych zdůraznil potřebu chránit lepším způsobem práva cestujících leteckých společností. Myslím si, že všichni souhlasíme s doporučeními, která před námi stojí. Potřebujeme dosáhnout rychlého pokroku v této oblasti a zlepšit práva našich cestujících. Víme, že na radě je tento návrh zatím blokován. Myslím si, že všichni souhlasíme s tím, že bychom měli vyřešit problémy, kterým čelí evropský spotřebitel při rezervaci online či offline způsobem a zároveň služby, které poskytují eh, tyto služby, by měly spotřebiteli samozřejmě vždycky poskytnout jasné, komplexní, kompletní informace, které nebudou zavádějící, nepovedou k nějaké chybě a podobně. A zároveň bychom měli věnovat výraznou pozornost našim eh, zranitelným eh, vrstvám, zranitelným spotřebitelům, nejenom pokud jde o přístup k těmto službám, ale zároveň pokud jde o dostatečné informace a ochranu jejich práv. Jedna ze strategií v této oblasti do následujícího období by se měla zabývat koordinací jednotlivými členskými, mezi jednotlivými členskými státy ve všech oblastech, ať už je to spotřebitelská politika, životní prostředí, bezpečnost. A právě když hovoříme o bezpečnosti, zde požadujeme vysoké striktní normy, které zároveň by neměly ohrozit volný pohyb ani práva našich cestujících. Musíme využívat různé nové technologie, nová řešení, která by pomohla spíše našim cestujícím a ne tvořila další překážky. A úplně na závěr bych rád požádal všechny kolegy, kolegyně o to, aby bojovali za téma, které mi nesmírně leží na srdci. A to je pozměňovací návrh číslo 50, který jsem předložil. Potřeba rovněž prosazovat v rámci této strategie i určitou nouzovou linku v rámci celé Evropské unie, aby všechny agentury, všichni operátoři zveřejňovali tuto informaci bezplatně pro všechny spotřebitele, ať už je to na webových stránkách daných podniků nebo například na jízdenkách, na letenkách, mnoho společností, tak to již postupuje. Toto je nesmírně důležité zajistit bezpečnost v oblasti dopravy. A je škoda, že EKR a mm, rovněž navrhuje v, této, v tomto ohledu negativní hlasování. Děkuji. Pani. Děkuji. Já se chci omluvit za paní Westfal, která nyní hlasuje ve výboru Regio, takže se nemohla dostavit sem a byla jsem požádána, abych ji zastoupila. Ona by ráda poděkovala za velmi dobrou spolupráci a za způsob, jakým se na materiálu pracovalo. A ráda by řekla, že tedy kompromisní návrhy považuje, které v sobě združují 57 jednotlivých pozměňovacích návrhů, považuje za velmi dobré řešení. Posílení leteckého provozu v Evropě je naprosto zásadní pro dosažení hospodářského růstu a tvorbu pracovních míst v Evropě. Jménem naší frakce bychom chtěli poděkovat za to, že většina našich návrhů byla zapracována do kompromisních návrhů. Podařilo se dosáhnout spolupráce se všemi frakcemi v záměru, se záměrem dosáhnout eh, prosazení náročnějších standardů, včetně standardů ochrany životního prostředí a dalších. A proto tedy můžeme podpořit kompromisní návrhu, včetně kompromisního návrhu 7 a na závěr tedy chci, eh, bych chtěla popřát hezkou letní přestávku a těší se na další spolupráci. Any other shadows? Kaya? Stí, stínový zpravodajové, Kaja? Já hovořím za našeho stínového zpravodaje, který se omlouvá, že se nemohl dostavit a chce poděk- chtěl by poděkovat zpravodajce za velmi dobrou spolupráci nad tímto textem. Toto stanovisko klade velký důraz především na bezpečnost a také snižování míry hlučnosti a ochranu a životního prostředí, konkrétně čistého ovzduší. Stínový zpravodaj je přesvědčen, že i výbor TRAN zohlední celou řadu našich připomínek. Děkuji. Já jsem předložila několik pozměňovacích návrhů, které změřovaly především na důraznější formulaci toho, jak významně přispívá sektor letectví k růstu našich ekonomik. Já jsem členka výboru TRAN a z tohoto pohledu bych ráda řekla, že výbor trans, že na půdě výboru trans celá řada frakcí stavila negativně k návrhům v oblasti letectví, vzhledem k tomu, že naše, eh, přidatřilo se především k tomu, že komise ve svém dokumentu neřeší dostatečně dopad letectví na zaměstnanost, na životní prostředí a tak dále. A pak je tu jedno téma, o kterém bych se ráda zmínila konkrétně. Já naprosto souhlasím s tím, co jste tu říkali o bezpečnosti, o nutnosti posílit práva cestujících, ale také jako taková klíčová norma pro tento výbor, která je plně v naší kompetenci, by eh, mělo být eh, hledisko bezpečnosti. Důraz, který klademe na větší efektivitu a výkon tohoto odvětví, by mohl mít dopad na bezpečnost. Z eh, výzkumu Evropské komise vyplývá, že jen třetina leteckých společností má personál dostatečně proškolený a má dostatečné eh, směrnice k tomu, aby personál účinně zareagoval eh, v rizikových situacích. A přitom je nutné zavést jednotné normy, které by to zaručily, protože to je ku prospěchu jak eh, cestujících, tak podniků. Já tedy apeluji na to, abychom nepostupovali příliš rychle na úkor kvality textu. Chce se k tomu komise nějak vyjádřit? Ne, komise tu nemáme, takže dávám slovo zpátky zpravodajce. Já k tomu nechci nic dodat, myslím, že to bylo řečeno vše a doufám, že se shodneme na finální verzi stanoviska a zítra ho budeme schopni, schopni schválit, což vyšle jasný, vyšle jasný signál také výboru TRAN. Děkuji všem za spolupráci. No, také děkujeme. The next item on the agenda. další bod je prezentace komise, která se týká ekonomiky sdílení. Spravodajem zprávy z vlastního podnětu je pan Danty. A nejprve dáme slovo zástupci komise. Já zde nemám tedy ve svých eh, složkách jméno eh, toho, kdo zastupuje komisi. Prosím, představte se. Eh, dobrý den, já zastupuji generální ředitelství ehm, pro služby. Hmm, budu hovořit také trošku hlasitě, pokud mě tedy už to přeslyšíte. Takže já se věnuji službám a také veřejným zakázkám v rámci generálního ředitelství pro růst. Čili ta ekonomika sdílení, ta přenáší příležitosti jak pro občany, tak i pro podniky, včetně i těch tradičních nebo poskytovatelů tradičních služeb. Domníváme si, že Evropa by k tomu měla přistupovat otevřeně a měla by využít příležitosti, ale zároveň musí také zaručit to, že všichni budou respektovat pravidla, která se na ně vztahují. A proto v červnu 2016 jsme vydali sdělení, které vlastně stanovuje agendu, Evropský program pro ekonomiku sdílení. V tomto ehm, ehm, sdělení vlastně stanovujeme pravidla a také chceme navrhnout pravidla jak pro provozovatele eh, obchodních trhů, tak i pro členské státy. Jeden z takových eh, hlavních myšlenek toho, nebo jaká jsou tedy, jaké jsou ty hlavní myšlenky. Takže kdo tam vlastně spadá? Jsou tam tři aktéři. Poskytovatele služeb, ten poskytovatel Eh, buď může poskytovat ty práce nebo ty nabídky eh, pouze příležitostně nebo profesionálně, za druhé to je ta platforma a za třetí to je uživatel. Mm, není tam vlastně nějaký řetězec vlastnictví, ale spíše je tam takové to dočasné využívání výrobku nebo služeb. Ekonomika sdílení, tam eh, se tedy za ty služby poskytuje ekonomická odměna. Eh, ten termín collaborative economy nebo sharing economy v angličtině, um, ekonomika a sdílení, většinou tam tedy všichni tam chtějí mít nějaký zisk. Ekonomika sdílení je zatím malá, ale výrazně uh, roste a v některých segmentech už má velký výrazný podíl. Mm, zatím se to uh, na rok 2015 podíl odhajuje na 28 miliard eur. Často tedy se tam ale eh, objevují určité eh, obavy, které se týkají vlastně stíráním hranic mezi eh, zaměstnanci OSVČ, mezi s tím nabízitelem, s tím spotřebitelem a ohledně uplatňování práv. Často tam není dostatečně jasné, jak vlastně uplatňovat stávající legislativu na tuto ekonomiku. Také jsou zde různé rozdílné eh, výklady práva a to také vede k roztříštěnosti. Takže toto všechno také oslabuje eh, podle našeho názoru možnost dalšího rozvoje ekonomiky sdílení. Ale v tomto eh, sdělení chceme větší právní jistotu o těch příslušných právních předpisech a také se domníváme, že v této fázi není zapotřebí nová speciální legislativa, protože na evropské úrovni už teď máme evropské nástroje, které mohou řešit určité otázky. Otázkou je spíše tedy, jak tyto nástroje používat. Komise bude nadále sledovat, eh, jak se vyvíjejí obchodní modely ekonomiky sdílení, bude schromažďovat údaje a bude také se zamýšlet nad tím, zda na evropské úrovni jsou nutné nějaké další kroky. Teď tedy konkrétněji. Za prvé pravidla požadavky na přístup na trh. Domníváme se, že Eh, různá opatření nebo požadavky na licence, to by muselo být, eh, musí to být odůvodněné a musí to být přiměřené. Eh, domníváme se, že úplný zákaz takové obchodní aktivity by měl být až úplně poslední krok. Když budeme posuzovat tu odůvodněnost a přiměřenost, tak budeme brát v úvahu rysy ekonomiky sdílení Ehm, co tím myslím, že by tedy tyto rysy měly být brány v úvahu? Je to tak, že ehm, třeba to, co dříve v některých ekonomických sektorech bylo považováno za odůvodněné nebo přiměřené, nemusí tedy platit v té ekonomice sdílení a naopak. Takže důležitý prvek, který musíme um, brát v úvahu, je to, zda ta služba je poskytována příležitostně. Některé členské státy nastavily prahové hodnoty, aby mezi tím rozlišovaly a aby také zavedly větší právní jistotu. Stále to tedy pouze příležitostné nebo ne. Většina národní legislativy byla připravena pro tradiční poskytovatele služeb a není to úplně tedy připravené na tu digitální ekonomiku a ekonomiku sdílení. Členské státy by se měly chopit příležitosti a novelizovat svou legislativu natolik, aby byla funkční jak kromě těch tradičních eh, provozovatelů i pro tu ekonomiku sdílení. Nyní, co se týče právní odpovědnosti. My eh, apelujeme na příslušné platformy, aby se chovaly odpovědně, aby zaručovaly kvalitu svých služeb mm, na svých eh, internetových rozhraních. Neznamená to automaticky, že platformy by nemohly využívat různých výjimek, které jsou ve směrnici o elektronickém obchodu protože ta vlastně se vztahuje na ty hostitelské e, aktivity platform, například na ty, na ty skladovací aktivity. Ale musí tam být podmínka, že ta platforma se e, soustředí na e, ty hostující aktivity ze třech stran třetích stran. Nicméně platforma nemůže využívat tuto výjimku, pokud se pak zapojuje i do následného poskytování služeb. Co se týče ochrany spotřebitelů, takže klíčovou komoditou je zde důvěra ze strany spotřebitele, aby ekonomika sdílení mohla fungovat. Spotřebitelé a občané, kteří využívají tuto ekonomiku sdílení, se musí navzájem důvěřovat, to se týká i podniků. Spotřebitelské právo se vlastně uplatňuje mezi osobou a spotřebitelem ale v ekonomice sdílení ta hranice může být rozostřena a může být obtížné říci, kdo je vlastně tou slabší stranou, která eh, potřebuje více ochrany v tom obchodním vztahu. Jsou zde povinnosti pouze pro ty, kteří jsou kvalifikováni jako obchodníci. Takže pak je také tedy důležité, ehm, tam to se týká třeba těch různých ratingových a hodnoticích eh, systémů. Dále, co se týče pracovně právních vztahů, e, opět zde se stírá hranice mezi zaměstnanci a mezi OSVČ těžko je to občas rozlišit. Zaměstnanci mají povinnosti vůči zaměstnavatelům, ale vlastně musíme si říct, kdo se tedy dostává do té kategorie. Pokud někdo poskytuje služby před střední, prostřednictvím té platformy, Ehm, tak vlastně musíme to vždy posoudit případ od případu, jaká je tam podřízenost, jaká je povaha práce a zda je tam také eh, přítomnost odměny. Takže to jsou hlavní kritéria, která se budou brát při tom, při tom definování pracovníků. Takže za prvé existence vztahu podřízenosti. Tam je to tak, že Eh, poskytovatel služeb musí jednat pod eh, vedením platformy pro spolupráci, a to tedy mm, opět musíme brát v úvahu případ od případu. Například pokud eh, ta platforma stanoví druh aktivity, odměnu, pracovní podmínky a pokud také ten poskytovatel si může vybrat vlastně, anebo tedy pokud ten poskytovatel si může vybrat, jaké ty služby bude poskytovat, kdy a jak. Pak jsou zde ještě další Ehm, vlastně nutné definici. Ta práce musí být ehm, pravidelná a řádná, aby to byl zaměstnavatel. A nesmí to být nějaká pouze jenom okrajová práce. A také tam musí být ten prvek odměny. Dále, co se týče danění. Všichni operátoři na trhu, ať už jsou jednotlivci nebo zavedené firmy, musí splňovat daňové předpisy. A další rozvoj ekonomiky sdílení také nabízí členským státům možnost, aby spolupracovali s platformami, aby se zlepšil výběr daní. E, jak, no a nakonec tedy, jak, jak si představujeme postup vpřed. Po sdělení budeme dále sledovat, monitorovat um, legislativní ekonomický vývoj, ekonomiky sdílení, také zaručíme to, že stávající ehm, unijní předpisy jsou uplatňovány na všech trzích a ve světle informací, eh, a to ještě to je tedy ve světle informací v tom um, sdělení. Ekonomika sdílení je na sestupu, spotřebitelé ji milují, ať už se nám to líbí nebo ne. Takže bychom, my bychom měli nastavit takový rámec, který zaručí její možnost jejího rovnoměrného <clears throat> a vyváženého růstu. Děkuji. Ano, děkuji. E, takže chcete se k tomu vyjádřit jako první? Mm, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat zástupci komise za toto sdělení a za to, že nám prezentoval jeho hlavní body. Domnívám se, že dnes se zabýváme velice eh, důležitým tématem, protože to je takové hm, téma, které zasahuje do velké šíře a také se neustále vyvíjí. I vlastně ten název se mění. Před několika měsíci jsme tomu říkali eh, anglicky tedy sharing economy, to bylo v té zprávě hm, Evelyn a paní Kalas. A teď vlastně už zase se třeba používá trošku jiný ten termín. Čili vidíme uh, opravdu, že ta ekonomika sdílení se mění. Nejprve se používal v angličtině název sharing economy a teď se vlastně používá collaborative economy. Takže opravdu se to stále rozvíjí. Vidíme, že jsou zde různé nové příležitosti, které tato ekonomika sdílení nabízí, zvlášť pro ekonomický růst. Jsou zde také příležitosti pro nová pracovní místa i pro spotřebitele. Nezapomínejme rovněž na to, že právě spotřebitelé nakonec budou mít e, více možností volby pro výrobky i služby a že také k tomu budou mít e, jednodušší přístup k této možnosti volby. Dále je to vlastně i příležitost pro lepší ekonomic, e, environmentální udržitelnost, pro lepší hospodaření se zdroji. Pozitivní aspekty ekonomiky sdílení jsou mnohé. Zároveň ale si nemůžeme zastírat i určité problematické nebo možná i negativní rysy, protože ty problémy zde existují. Týkají se práv, také oslabování standardů, jak sociálních, tak ekonomických, eh, dochází, nebo je tam problém oslabování eh, pracovně právních ehm, vztahů nebo i mm, ochrany spotřebitele. Takže i když jsou zde některé velice pozitivní body, tak jsou zde věci, mm, které bychom, které, které musíme zlepšit. Musíme všichni pracovat na tom, abychom maximalizovali pozitivní dopady a minimalizovali případné negativní dopady. Sdělení komise je důležitým krokem. Jsem také rád, že komise toto sdělení připravila. Je dobré mít eh, sepsaná všechna čísla, všechny skutečnosti. Mm, je dobré mít před sebou na papíře všechny ty výhody a nevýhody a oblasti, kde je nutné ještě zapracovat. Já jsem ale trochu méně optimistický než eh, zástupce komise v tom, že ty návrhy vlastně pomohou se vypořádat se všemi těmi problematickými věcmi. Nicméně je také vůbec pozitivní už to, že, že zde bylo mm, že zde, že zde jsou zde vlastně takový ty, ten seznam všech těch problematických věcí. Nicméně jsou tam ještě další věci, o kterých musíme hovořit. Já sám jsem přesvědčen o tom, že ekonomika sdílení může přinášet eh, ekonomickou Eh, příležitost a příležitost i k tomu, aby došlo k novelizaci nebo k přeměně legislativy, která se která se zvala spíše na ty tradiční ekonomiky. Protože pokud se dnes podíváme na ty služby, které jsou poskytovány na těch platformách, tak vidíme, že vlastně ty služby eh, konkurují těm tradičním službám. Takže my bychom měli zjednodušit celou situaci, měli bychom odstranit byrokracii právě té konvenční ekonomice, abychom zaručili, že zde nebude docházet k konfliktu mezi tou, mezi té, tou tradiční ekonomikou a mezi tou digitální ekonomikou. Domnívám se, že to je poměrně slibná možnost. A rovněž si myslím, že to trošku jak se otevře nebo uvolní některé vztahy a že to tady vlastně pom- i, i v té tradiční, konvenční ekonomice. může tedy vlastně z toho pak těžit i ta konvenční ekonomika z toho procesu. Myslím si, že byste mohli být malilinko ambicioznější v tom, čeho chcete dosáhnout. Myslím si, že se nemusíte úplně vystříhat té možnosti přinést novou evropskou legislativu ten systém už vlastně vzniká několik let. My zde, eh, naší prací je stanovovat eh, legislativu pro jednotlivé odvětví a teď je zde nějaké nové odvětví, tak si myslím, že není dobré, abychom řekli ne, tomu se zde to nechceme právně ošetřovat, ale necháme to až někdy na později, tak eh, chcete čekat, až zde bude 28 jednotlivých rozdílných systémů a potom budeme usilovat o to, abychom těch všech 28 vnitrostátních systémů harmonizovali. Mě, já bych navrhoval, abychom spíše už teď začali s tou legislativní prací. Bude to obtížný proces a jsem si také vědom všech komplikací, které nás na té cestě čekají, protože se jedná o e, obrovský sektory, tam celá řada různých druhů, služeb, jsou tam jak profesionální subjekty, tak třeba i dobrovolníci. Je tam celá řada mm, možností. Domnívám se však, že bychom se měli pokusit o eh, práci na této věci. Parlament by měl stanovit cíl, kterým by mělo být vytvořit určitý model, který umožní takové, taková pravidla a předpisy, které umožní eh, ekonomice sdílení další růst a vývoj v rámci jednotného trhu. A nemělo by to být pouze v rámci těch jednotlivých vnitrostátních domácích trhů. Podle, mm, také by bylo dobré, abyste byl jednotný přístup ke všem těm aspektům ekonomiky sdílení. Souhlasím eh, s tím, zde, aby zde byla ta pravidla o tom přístupu na trh, že je také důležité definovat eh, některé věci, definovat profesionála, defini, definovat různé kategorie služeb, pak je tam ta otázka ochrany spotřebitele, oblast zdanění. Všechny tyto oblasti ehm, komise, eh, respektive tedy vy, přímo jste velice jasně vysvětlil. A teď tedy uvidíme, co bude možné udělat. Ekonomika sdílení představuje takovou širokou paletu. Musíme eh, koordinovat naše činnost a také se zamyslet nad tím, pro kterou oblast je ta myšlenka sdílení nejdůležitější. Měli bychom schopni analyzovat eh, i určité eh, informace, izolovaná informace, Ehm, a dát je do, do kontextu. Jak už jsem říkal, pro jednotný trh je naprosto zásadně, aby byly rovné podmínky pro všechny. Z toho důvodu musíme zaujmout společný přístup, abych se také ošetřil ty obavy, které parlament už při několika příležitostech vyjádřil. chceme zabránit všem negativním dopadům. Mm, možná tady ještě až položím otázky, tak se těším na pří odpovědi zástupce komise a také si myslím, že v těch nadcházejících měsících budeme mít dost příležitostí, budeme pečlivě zkoumat ten dokument a také připravíme svůj vlastní. Co se týče přístupu na trh a regulace ekonomiky sdílení. Nebylo by tedy podle vás lepší zacházet ještě dále nad ta doporučení? A nebylo by lepší mít takový přístup, kde by byl určitý seznam kritérií? Například, co se týče těch Prahů, těch prahových hodnot, Ehm, ty prahové hodnoty, to je určité jedno možné kritérium, tak možná bychom to mohli nějak konkretizovat a podívat se na to, jak to bude fungovat. Dále ta oblast zdanění, já vím, že celá ta oblast daní, to je takové tabu, ale možná bychom také mohli tady něco učinit i v té oblasti zdanění. No vlastně to jsou všechny otázky, které vznikly z těch našich původních diskusí a rádi se na ně zaměříme ještě podrobně. Chtěl bych poděkovat zástupci komise, komisi a těším se, že v nadcházejících měsících společně se s tím zpravodaji budeme moci pracovat na této otázce a také doufám, že se nám podaří zachytit ten správný moment, kdy ta ekonomika sdílení se nyní uh, rozvíjí a že tedy podpoříme její vývoj v Evropě dále. Paní děkuji za slovo. Já rovněž vítám toto sdělení Evropské komise a klíčový signál členským státům, který vysíláme, je podpora kolaborativní ekonomiky a ne její omezování, protože poskytuje tolik možných benefitů pro poskytovatele i pro spotřebitele problémy, které zúraznila komise, nám vytýkají členské státy, daně, regulace, politika v zaměstnaneckých otázkách. Takže vlastně si uvědomuje, že je to nové pole, neproskoumané pole. Proto souhlasím s předřečníkem v tom, že pokud budeme poskytovat takový rámec, tak chceme být ambicioznější, ne pouze monitorovat, jak se o tom zmínila komise. Toto je jasný příklad toho, jak digitální inovace budou vždycky napřed před zákonodárci. A to je příklad toho, jak bychom si to měli opravdu uvědomit skromně, protože když vidíme na straně členských států reakce blokování, zdržování, strachu, a ne to, že se těší na tyto nové možnosti, tak vidíme, že se ta reakce liší. Naším hlavním problémem je fragmentace, ne inovace. Na úrovni členských států vidíme, že vlády reagují na inovace a ne na, frak- na problém fragmentace. Blokování, zdržování inovací, to prostě není cesta před. Další problém je ten, že u některých věcí, které představují výzvy v této oblasti, to jsou národní záležitosti zaměstnanecké politiky, jak reagovat na tradiční sektory, s těmito novými výzvami digitálního světa, doprava, cestovní ruch, jakékoliv další oblasti. Samozřejmě zdaňování. To je záležitost národního charakteru. Čer, jaký rámec na evropské úrovni připraven? Měli bychom být dostatečně eh, odvážně vytvořit globální jednotný trh, otevřený trh zní to trošku možná divně, ale neměli bychom blokovat ani globální společnosti, které poskytují zboží a služby našim občanům. To by nebylo řešení. My se musíme snažit odstranit překážky, hranice, problémy, mít jasnější pravidla, právní jistotu a vytvořit rovné podmínky pro naše společnosti, které by se mohly stát globálními průkopníky. A proto je ten přístup ze strany členských některých států špatný. A i ze strany trochu Evropského parlamentu nejde o blokování těch třetích stran, ale o to, aby my jsme se stali konkurenceschopnými. Toto je ta moje hlavní mise a vize, kterou bych s vámi chtěla projednat a zároveň to řešit robustním způsobem a ne se omezovat nějakými restriktivními politikami, protekcionismem a v podstatě začlenit to i do této sdílené ekonomiky, protože tím pádem jsme připravili naše občany o úžasné příležitosti, možnosti, nové způsoby života, které zatím ještě ani neznáme. Těším se na spolupráci s Nikolou i s tínovými zpravodaji. Hmm, vidíme, že jste již na naší straně dochází k dobré kolaboraci. Já jsem Tínovou z HKR. E čili těším se rovněž na tuto tematiku a ráda bych poděkovala za pozitivní přístup komise. Spotřebitel se těší z možností kolaborativní ekonomiky, pomáhá nám to oslovit ty části společnosti, kde tradiční ekonomické sektory selhaly. A zároveň to přináší i zásadní ekonomickou hodnotu a různé společenské benefity. Regulační problémy, ano, to chápu, odporuji i to, že samozřejmě ten absolutní zákaz by měl být až posledním nástrojem. Ale jsou zde ještě zásadní věci, které musí být objasněny, především tradiční hráči a jejich vztah k novým hráčům, zajištění rovných podmínek a jistě i zajištění určité stability pro investice a zároveň umožnění vstupu novým subjektům. Trhy se mění nesmírně rychle, mohlo by to destabilizovat investice. My potřebujeme obojí. Několik klíčových bodů. Tam, kde jsou rozdílné přístupy členských států, je dobré, abychom je pos, pospudili, vyřešit tyto problémy, potřebujeme větší stabilitu v Evropě, ale samozřejmě, že nepotřebujeme sta- eh, identická pravidla. Ne každé město například reguluje hotely nebo veřejné plánování stejným způsobem. Právě proto zde máme diverzitu, ze které se všichni těšíme v Evropě čili měli bychom postupovat případ od případu. Zda potřebujeme společná pravidla postupa zároveň tam, kde uznáváme diverzitu. Některé členské státy vytváří standardy v této oblasti, včetně mé země, snaží se kolaborativním způsobem stanovit vlastní normy, je to taková samoregulace, to může být rovněž dobré. Je zde i peer-to-peer regulační prostředí a zároveň Eh, určité mm, nabídky malých podniků, sílení práv eh, nebo různá výměna nástrojů. Například u mě dochází například k třídění odpadu tímto způsobem. Nikdo by neměl být zahlcen obrovskou byrokracií. Samozřejmě pokud se peer-to-peer business změní na větší business a už to není místní kolaborativní ekonomika, tam už prostě by měla být ta prahová hodnota a to, to je vlastně i ta tradiční otázka, kdy malý podnik přestává být malým podnikem a stává se z něj velký podnik. My víme, že pokud stanovíme tuto prahovou hodnotu správně, nebo naopak nesprávně, tak byste mohli zbrzdit tyto místní kolaborativní aktivity. Čili skutečně ty prahové hodnoty musí být nastaveny nesmírně obezřetním a řádným způsobem. My už jsme o tom neustále hovořili, o tom opětovném využívání je o, i v Cancúnu eh, se o tom hovořilo, jak nám kolega Šváb připomněl dneska dopoledne. To znamená určité uživatelské revize, důvěra v tomto ohledu, diskuze mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem, tyto vztahy zaměstnaneckého charakteru. Jsme věnovali celé, celá desetiletí důležitosti zaměstnanecké legislativy a měli bychom zajistit to, že odpovídá i novým podmínkám, ve kterých žijeme, aniž by došlo k zbršení této sdílené ekonomiky. Samozřejmě, že je zde ještě mnoho jiných konkrétních věcí, pojištění, požadavky v této oblasti, zda bychom měli vyvinout nové modely v oblasti pojištění. To by mělo být součástí našich budoucích diskusí. Mnoho jiných výborů má zájem o tuto problematiku a já, jakožto předsedající, doufám, že dojde ke kolaborativnímu přístupu těchto výborů, tak aby jsme zajistili opravdu maximum expertizy, která je zde k dispozici. Kdo vystupuje za ALDE? Deta. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Ráda bych poděkovala komisi za toto sdělení. Je to dobrý základ a my to obecně podporujeme. Ráda bych zúčastnila několik klíčových prvků za ALDE. Ne přílišné regulaci, ne zákazům, protože to by se mělo, potom by se mělo sáhnout pouze, když to opravdu potřebujeme a pokud čelíme nějakému nevyřešitelnému problému a to není stávající situace. Offlineová eh, pravidla by neměla být aplikována na onlineový svět eh, bez eh, dostatečné úvahy. Dovolit trhu, ať to vyřeší. Kolaborativní ekonomika to přece není nic nového. Pouze hm, ty prostředky, nástroje jsou možná jiné. Moje jediná obecná obava je, zatímco vy se voláte po EU přístupu, tak já nevidím ty kroky na evropské úrovni. Já zde vidím pouze vaše slova na papíře, ale konkrétní kroky ze strany členských států nevidím. Naopak, pozitivní kroky z Litvy, Estonska, které jsou ale v rozporu s tím, co dělají jiné členské státy. Moje otázka teda zní, jak chcete zajistit to, že my, Evropani, budeme mít jednotný přístup ke kolaborativní ekonomice, protože prozatím vidím pouze fragmentaci a i když jste toto sdělení je, tak členské státy nějak tomu nevěnují v praxi moc velkou pozornost. Naším hlavním cílem by mělo být zajistit, že je zde jeden evropský přístup, který by měl být založen na vašem sdělení. A nyní určité aspekty konkrétně tohoto vašeho sdělení. Kolaborativní ekonomika je založena na přímém vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem je to ale v podstatě vlastně ten prostředník, který hrál důležitou roli mnoho let. Airbnb platforma, Uber, toto jsou takové ty značky, tam se akceptuje to, že je to spojené s určitou kvalitou, ale například Blablacar, tam už tomu tak není. Spotřebitel tam chápe tu roli prostředníka jakožto platformy a nemá žádnou kontrolu nad konečným produktem či službou. Jak bychom mohli regulovat tyto prostředníky tím, ehm, že budeme nějak nebo pomáhat spotřebiteli zvolit si mezi jedním, ehm, jednou společností či jinou společností. Toto samozřejmě může rovněž lišit v jednotlivých případech. Piky se zmínila i o tom, že v podstatě dochází k tomu, že, profesi, že ti, kteří poskytují profesionální služby nebo peer-to-peer, že tam může být obrovský rozdíl. Vy jste se o tom zmínila sice rozsáhlým způsobem, ale pouze o určitých příkladech. Proto bych se ráda zeptala, jaké by byly vaše preferované prahové hodnoty rozdělení těchto podniků. Samozřejmě, že se to může lišit v jednotlivých sektorech. Obecně podporujeme toto sdělení, jak už jsem se o tom zmínila. Myslím si, že nás čeká ještě hodně práce na straně rady. My budeme mít možnost si s předsednictvím slovenským zítra promluvit. Snad to vyšle i správný signál radě a doufám, že dojde k takovému ucelenému ekonomickému přístupu k kolaborativní ekonomice. Děkuji. Evelinka Pat. Děkuji. Nejprve chci souhlasit s tím, že potřebujeme kolaborativní přístup ke kolaborativní ekonomice. A to je tedy něco, co ve svém textu zdůrazňuje jak zpravodajka, tak stínový zpravodajové. Já, ta, já tu debatu považuji za trošku příliš obecnou. Debata k otázce, zda je potřeba regulace nebo ne, není jen debata mezi přáteli a nepřáteli regulace, ale je třeba se na ní podívat také z pohledu provozovatelů a uživatelů platform a aplikací. Kole, kolegyně Charanzová tady použila příklad některých služeb, například pojišťovnictví, a já si myslím, že například právě v této oblasti je pojištění důležité. Pokud někdo pro, provozuje IBR a služby, kdy vlastně nepojištěným vozidlem jsou přepravovány třetí osoby. A tady tedy tito cestující nejsou pojištěni a mě překvapuje, že liberálové nechtějí takovouhle větší jistotu pro spotřebitele. To znamená, máme problémy s regulací, to je pravda, ty musíme řešit a jestliže eh, chceme věci jenom protahovat a vyhýbat se řešení, ekonomice sdílení to nějak nepomůže. Musíme řešit konkrétní případy, podívat se na to, jak fungují a zahrnout do potenciální regulace co nejvíce aktérů protože to je také naprosto zásadní pro další růst ekonomiky sdílení. A tady nejde o to, že je někdo pro nebo proti větší regulaci. Tady jde o to, že tahle nabídka se otvírá v určitém segmentu trhu, kde doposud platila určitá pravidla a to znamená, že všichni by měli mít stejnou šanci tedy eh, nabízet nabídku, která je legální. A v tuto chvíli tomu tak vlastně není. A to i z pohledu Evropské komise. Děkuji. Evelyn Gebhardt, děkuji. Také já jsem byla trochu překvapená vyjádřením liberálů, které jde tím směrem, které přispívá podle mého názoru k nezodpovědnému přístupu mám-li to tak říct. Já si myslím, nedá se říci, že, ne, že nepotřebujeme vůbec žádnou regulaci v této oblasti. To považuji eh, za nevyvážené. Souhlasím však s tím, že je třeba důkladně analyzovat, kterém segmentu ta regulace potřeba je. Tady tedy naprosto s Nikolou souhlasím. Evropská komise v tomto ohledu neudělala dost a my musíme brát v úvahu také to, že máme zodpovědnost za to, jakým způsobem se budou tyto segmenty a typy podnikání vyvíjet do budoucna. Naše pravidla by tedy měla být vytvářena s ohledem i na tuto skutečnost. A my bychom měli předjímat a přijít s evropským řešením teď, protože jinak se ta pravidla budou vyvíjet individuálně v 27 členských státech a někdy později potom vznikne potřeba je opět sjednotit. A to i z pohledu toho, že tady prosazujeme jednotný evropský trh. Měli bychom tady chytit tuto příležitost za si a začít. A paní Charanzová, prosím vás, opuste ten pocit, že vám někdo něco neustále chce zakazovat. To je prostě demagogické. Pořád opakovat stejné argumenty a mě to prostě rozčiluje. Co mě dalšího rozčiluje v té, této oblasti, je skutečnost, že není jasně definováno, eh, kdo bude vlastně tento eh, sektor zastupovat, koho oslovit. Já si myslím, že ekonomika sdílení je vlastně eh, nadefinována příliš úzce. Sdílení znamená spolupráci. A spolupracující ekonomika znamená, eh, že například eh, vědečtí pracovníci z různých států, dokonce i kontinentů, se snaží najít řešení, pracují na jednom projektu společně nebo když začnou spolupracovat žurnalisté z různých zemí a je z toho skandál Panama Papers. A to je podle mého názoru kolaborativní. Potom tu máme další, druhou oblast, tedy tu ekonomiku sdílení, to je rozdíl z mého pohledu, a ta je tedy založená na společném sdílení věcí, paní Charanzová použila příklad, nebo je to tedy ten příklad krátkodobého pronájmu soukromých bytů a podobně. Eh, to je tedy to sdílení, protože nevzniká nějaký nový produkt na základě spolupráce, ale dochází k sdílení eh, věcí a služeb. A tady je třeba to regulovat minimálně z pohledu nabídky služeb protože tu vzniká určitá vzájemná závislost mezi zaměstnavatelem a, a zaměstnaným, například tam, kde jde o tiskové služby. A to už prostě není jen ekonomika sdílení. Ačkoliv by tedy e, vlastně to spadlo do definice, kterou navrhuje Evropská komise, protože tam je jedním z kritérií krátkodobá, e, krátkodobý charakter takové spolupráce. Ale já si myslím, že my bychom se měli snažit nalézt takové řešení, které eh, není omezeno na určitá kritéria. Já si nemyslím, že je třeba regulovat tu první fázi, tedy tu kolaborativní fázi, ať už spolupracují vědci nebo žurnalisté zasáhnout musíme tam, kde už vznikají vztahy zaměstnavatel, zaměstnanec, případně dochází k užívání určitých věcí, protože, jak říkal pan Šváb, tam už pak vstupuje do hry i problematika toho, zdali jsou pojištěny a z tohoto důvodu musíme důkladně přemýšlet o tom, o co nám vlastně přesně jde, o čem to mluvíme a řešit to v jednotlivých segmentech zvlášť, a to i s ohledem na určitou budoucnost, na budoucí vývoj v Evropě. Protože se dá čekat, že budou vznikat stále nové a nové modely podnikání, ty bychom měli podpořit, měli bychom podpořit inovaci, zároveň však zajistit určitou míru ochrany pro naše spotřebitelé občany. Děkuji. Eh, oh, Merci.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 Já jsem se chtěl omluvit, že jsem se nebyla na eh, tom ústním přednesu celé prezentace, protože jsem byla na jiném výboru, moc se omlouvám. Ovšem samozřejmě, že velice pozorně se podívám na celý tento text. Měl jsem možnost již eh, nějakým způsobem na to eh, se podrobněji podívá, budu reagovat samozřejmě že na to, o čem se zmínili kolegové. Já jsem poslouchal Ditu velice pozorně a Andrásovi i Evelyn bych chtěla říci, že toto, ideolo, že toto není potřeba stejně jak ideologicky bojovat. Ona hovořila za liberály, že je proti takové obecné um, obecným zákazu, obecným um, regulacím a teda nějaké zbytečnému zákazu. To neznamená, že nechceme vůbec žádné regulace v této oblasti. Prosím, abyste to nekarikovali, to skutečně není pravda. My prostě nechceme dosáhnout toho a samozřejmě my nechceme eh, tvrdit, že nechceme absolutně žádnou regulaci v této oblasti. To vůbec není pravda. Myslím si, že máme pravdu. To tvrdit já, jakožto francouz, který žije v zemi, která je známá obrovským počtem regulací, jakmile transponuje plánujeme nějakou směrnici, tak tam ještě tomu přidáváme něco na národní úrovni. U nás ve Francii mnoho ekonomických aktérů vůbec ani neví, která regulace se aplikuje kde a tak dále. Čili my chceme dobře, máme zde nové ekonomiky, tak prostě samozřejmě, že nechceme, aby tato nová ekonomika e, znamená, všechno budeme regulovat úplně všude. To prostě jednak nepůjde, protože nebudeme schopni to udělat. já, když se podívám na ty zajímavé informace, které nám poskytla komise a kvalitní informace, když jsem si poslechl i Nikolu, i ostatní stěnové zpravodaje, v podstatě se podíval na všechny tyto informace, které zde zazněly, tak si myslím, že v podstatě ano, je to něco, co je opravdu nového, co se tvoří, co v podstatě je nestabilní, zatím neznáme to, vidíme to, že je to něco diametrálně nového. A komise odvedla úžasnou práci. Popsala to, popsala, řekla přesně, kde jsou ty marže, profesionální neprofesionální oblasti, lukrativní, nelukrativní, ziskové, neziskové a tak dále. Vidíme, že samozřejmě eh, trošku ale váha pomáhají, eh, pokud jde už o ten přestup, přechod z té etapy popisné k tomu, jak to bude vypadat opravdu um, celé to pozadí a co budeme regulovat, co nebudeme regulovat. Čili já bych se zaměřila na jednu věc, která je podle mého názoru zásadní. Ekonomickým partnerům a především spotřebitelům musíme říci, jaký je rámec, ve kterém to budeme aplikovat. Když komise hovoří například, ta má pravdu, Například, kde jsme tam u toho C2C, to znamená spotřebitel versus spotřebitel, tak v podstatě evropský eh, rámec se neaplikuje. A já bych chtěl říci, že toto samozřejmě by spotřebitel měl vědět, aby nedošlo k nějakým zaváděcím informacím, aby nedošlo k nějakému omylu. Já jsem liberál a proto si myslím, že je zásadní, aby aktéři znali pravidla, protože pokud neznáte pravidla, tak samozřejmě nemůžeme mít rovný trh. Například ještě k tomu, co se, o čem hovořil Andreas. Ve Francii je to nesmírně komplikovaná záležitost, protože například u Blablacar jsou, eh, je, jsou eh, pojišťovny, které to, mm, eh, které to pokrývají, dokonce například dělají reklamu v médiích a říká, ano, jste krytí. To znamená, že když mm, budete mít nějaké problémy, například v tom sdílení automobilu, tak si myslí, že jsou sice pokrytí pořád spotřebitel, ovšem není to pravda, protože v podstatě je tam obrovský nepořádek. V tom nevíme, která pojišťovna to, po, co je pojištěno, co není pojištěno, čili toto musí jasně spotřebitel vědět, tu základní, to znamená, co je pojištěno, co není pojištěno a tak dále. Ta pravidla musí být absolutně jasná. A myslím si, že všichni, všem nám leží na srdci to, že v následujících týdnech to, o čem rozhodneme, že samozřejmě to asi bohužel ještě nebude odpovídat tomu, jak se ekonomika bude vyvíjet za pět let, že my vlastně samozřejmě <laughs> všechno Samozřejmě to neznamená, že nemáme pracovat řádně, ale musíme být velice skromní vůči tomu budoucímu vývoji. Jsou určité situace, kde v současné době si například myslíme, regulace tam bude nepotřebná a za pět, za šest let uvidíme, za čtyři, za pět let, že skutečně potřebujeme eh, regulaci, aby nedošlo k destabilizaci, nebo naopak. A ještě jedna věc na závěr. Toto je věc, kde si kladu obrovské otázky, Jednak je to ta kolaborativní ekonomika, které už se věnujeme docela dlouho. Ty prahové hodnoty, ano, to, co vlastně odděluje toho už toho profesionála od neprofesionála, to je ta prahová hodnota, pravděpodobně nějaká ta prahová hodnota, ovšem nechápu, že bychom to měli aplikovat na jednotlivé aktivity, činnosti. Já si myslím, že by měl být určitý globální prahový, prahová hodnota v této nové ekonomice. Někdo, kdo například dělá Airbnb, je zapojen do Airbnb, já bych to nějak um, zjednodušil, nad určitou mm, mm, hodnotu nebo blablakár. Mm, to znamená, víte, když se podíváme na to, že blablakár, eh, to znamená vlastně, že to není lukrativní, že vlastně je to sdílení nákladu a tak dále. Ovšem jsou platformy, které se tomu podobají a v podstatě Paříž, Brusel, Brusel, Paříž, v podstatě toto dělají eh, tuto Ehm, často říkají, že poskytují tento, tuto dopravu jako neprofesionál, ovšem v podstatě je to takový odklon od toho, že vlastně už je profesionální podnik. To znamená, že v praxi vlastně ty hranice jsou nesmírně nepřehledné, musíme být velice obezřetní v tomto ohledu. Nemůžeme říci, že v podstatě um, je někdo například Eh, už v podstatě je na tu prahovou hodnotu, když pronajímá byt nebo e, automobil nebo nějaké další, nějakou další aktivitu, že bychom ho v podstatě eh, vždycky z toho museli vyjmout, kdyby byl pod tu, po tu prahovou hodnotu, ovšem my možná bychom si měli stanovit takový celkový, celkovou prahovou hodnotu, která by poté pokryla například i to, že ten člověk má čtyři různé aktivity. Já netvrdím, že zde nemají být žádné regulace. Ty definice prostě musí být striktní a musíme jasně vědět, jak to platí v každé konkrétní kategorii. Čili já doufám, že se nám to povede, je to rozpráva, která je nesmírně živá, všichni o to máme obrovský zájem, věříme v tuto novou ekonomiku a já věřím, že budeme spolupracovat na tomto poli. Děkuji. Thank you. Uh, I would also like to... Děkuji, také chci podpořit kolegy v tom, že rozhodně vítáme tedy ten eh, přístup na základě měkké regulace Jakákoliv přísná regulace by mohla eh, bránit inovacím. A jak už řekla moje kolegyně Dita, to tím klíčovým aspektem pak bude implementace, protože budeme mít možná více než 28, více než 28 různých sad pravidel. Do věci se zapojí také orgány regionální, místní a tak dále. A pak bude tedy důležité zajistit to, že členské státy se těch hlavních pokynů budou držet. Chce také podpořit, ano, Mary není. Je možné vlastně nepřímo věci zakázat tím, že je regulujete až příliš, to je také riziko. Pak mám několik připomínek a otázek. Jak také slýcháme v těch diskuzích, bavíme se o tom, zda bychom měli regulovat nově vznikající věci, ale měli bychom se bavit i tím, jak modernizovat eh, tedy ty tradiční sektory. Možná, kde třeba možná nějaká pravidla již nejsou potřeba. A to také ve sdělení úplně chybí. Všichni tedy raději regulují něco nového a přeskum stávajících pravidel není tak zajímavý. Pokud jde o směrnici o poskytování služeb, Komise se spoléhá na článek 20 této směrnice v mnoha ohledech, zvláště pokud jde o přístup na trh. Nicméně tady je určitý problém s interpretací a implementací tohoto článku. Jak tedy komise tento problém řeší? A třetí bod ve snaze vytvořit skutečně jednotný trh pro ekonomiky, sdílení, uvažovali jste o zavedení principu vzájemného uznávání, to znamená ve chvíli, kdy nějaká služba již je uznávána v jedné členské zemi, byla by automaticky uznávána i ve zbytku Evropy. Do Komise? Dobře, děkuji. Já si myslím, že není překvapením, že je to téma, které určitě budí mnoho zájmu. Doufám, že se mi podaří zareagovat na všechny vaše otázky i na <clears throat> ta témata, která jste nastolili. Jak se k tomu stavíme my? Domníváme se, že je to zkrátka určitá, určité významné odvětví, které se najednou objevilo z té v realitě, jako v minulosti zkrátka nebyly vlaky a najednou začaly jezdit vlaky, nebo bylo období, kde vůbec neexistovaly mobilní telefony nebo počítače a teď je najednou období, kdy eh, je ta realita jiná, je to hmatatelné, a já si myslím, že zaprvé si to musíme uvědomit musíme to eh, jak si, přiznat, že zkrátka ta ekonomika sdílení existuje, že to je realita. Takové obecné pravidlo je to, že zcela jistě nechceme dát spotřebitelům a občanům eh, nějaký pocit, že chceme vytvářet určitou oblast, kde nebudou žádné předpisy a že tam nebude žádná reale, re, regulace. Ale ani to nechceme celé udusit E, tou nadměrnou regulací, protože si myslíme, že to je také odvětví, které přináší potenciál pro růst pracovních e, možností a pro ekonomický růst. Takže my bychom to také chtěli, my bychom se toho chtěli chopit takovým způsobem, my to, my to vítáme a chceme mm, to jako jak se podpořit a chceme, aby z toho byl co největší užitek zejména tím, že budeme ujišťovat spotřebitele a občany, že ty stávající eh, rámce, které se týkají třeba označování nebo spotřebitelského práva nebo stanění, by se měly, pokud ty, eh, by se měly používat, pokud ty okolnosti, jak se jsou podobné. Neznamená to, že vždy tedy to bude platit, eh, ale, ale pokud tedy ty okolnosti budou takové. Co říkal pan Danty a paní Gebhardt? Vy jste na nás apelovali, abychom eh, regulovali, abychom vytvářeli legislativu. Já si ale myslím, že zatím ještě ten obor není dostatečně zralý na to, abychom ho ošetřili právně. Myslím si, že nejprve musíme vlastně zjistit, co se vlastně děje. I ta ekonomika je zatím taková mm, příliš proměnlivá, aby vůbec nám dovolila, abychom to nějakým způsobem nějak ošetřovali právně. Ale jak jsem říkal, situaci budeme monitorovat. Takže my budeme to stále sledovat, budeme to monitorovat a považujeme to za velice zajímavou oblast, která se rozvíjí v evropské ekonomice. A myslím si, že jednoho dne budeme schopni potom přistoupit k právní regulaci, ale zatím v této fázi ještě ne. Také je důležité si uvědomit, že toto eh, sdělení tam eh, nechceme stanovovat nějaké obrovské cíle a říkat, že je něco dobré a něco je špatné. My se tam spíše eh, snažíme o různé mm, právní výklady a definice, které by mohly už teď eh, trošku jaksi umravnit nebo ukáznit některé věci, které se vlastně objevují nebo některé problémy a abychom vlastně těm vnitrostátním mm, orgánům pomohli třeba řešit některé konkrétní situace, které se pak mohou v eh, praxi objevit v této ekonomice. Také souhlasíme s paní poslankyní Kraca Bild, že nesmíme blokovat rozvoj inovace, to zcela jistě nikdy není správným řešením. Paní uh, Vicky Ford, paní předsedkyně, se také vyjadřovala. My neříkáme, že to tradiční právo se neuplatňuje na tuto ekonomiku sdělení. My říkáme, že eh, v některých eh, věcech Eh, se to může uplatňovat, ale v některých věcech zkrátka ještě se vlastně eh, to eh, nemá uplatňovat, protože třeba opravdu tam se nejedná o určité profesionální poskytování služeb, že to je ještě příliš vzdálené od té situace. Ale zároveň si myslím, jak už jsem říkal, že až tam mm, ta situace nějakým způsobem nazraje, tak potom zřejmě budeme používat i to tradiční právo a mm, budeme v něj dověřovat. Teď také hodnotíme a posuzujeme kritéria, která existují na vnitrostátní úrovni. Ta kritéria, jak odlišit tu profesionální službu od té příležitostné. Mm, takže třeba pokud někdo musí začít platit daň z příjmu um, na základě své činnosti, tak to třeba může být jedno takové kritérium, jak to jak stanovit tady, jak tu mm, službu Eh, definovat. Myslím si, že mnozí z vás jste řekli, že se musíme podrobněji podívat třeba na tu otázku odpovědnosti, za třeba tedy pokud vezete někoho v autě v rámci těch služeb, tak zda vlastně se na něho vztahuje pojištění nebo zda máte nějakou odpovědnost. Ale to je přesně to, co jsem již říkal, že vlastně zatím ta situace ještě není nazrála k tomu, abychom přinesli nějakou úžasnou, skvělou regulaci, která to všechno definuje a která to všechno eh, ošetří. Takže já si za, myslím, že zatím musíme ty problémy vždycky řešit případ od případu. A toto sdělení spíše navrhuje určitá taková vodítka nebo určité takové cesty, které by potom třeba těm soudům mohly být nápomocné v tom, jak se rozhodovat při řešení těch jednotlivých problémů. Pak ještě chci říci, že samozřejmě vítám to, co říkal pan poslanec Rošvor, to vás také samozřejmě asi nepřekvapí. Mm. A ještě důležitý argument který se zazněl. Podle stávající spotřebitelské legislativy je to tak, že pokud máte platformu, tak už teď eh, musíte splňovat spotřebitelské eh, předpisy v tom, že se musíte vlastně identifikovat, zda vy sám jste obchodník či nikoli. Takže teď už to třeba tam je v té legislativě. Eh, takže opravdu je důležité upozorňovat na to, že už dnes jsou určité předpisy, které zkrátka se i v této ekonomice sdílení uplatňují. No, pak ten článek 20, ptali jste se, s tím budeme dělat něco nebo ne. Asi víte, že teď jsme přednesli návrh, který se týká takzvaného geoblockingu a ten se týká některých případů chování, kde se domníváme, že ten geoblocking je vlastně neodůvodněný, takže zcela jistě brzy eh, v tom budeme také s vámi <clears throat> spolupracovat a pokračovat na té práci. Chtěl bych vám ještě poděkovat za, vaš, za váš zájem. Zcela jistě to budeme v budoucnu sledovat. Mm, objem té ekonomiky sdílení bude narůstat, takže je důležité, abychom opravdu pečlivě sledovali, jak se ta oblast rozvíjí a co se v ní děje, abychom pak mohli inteligentním způsobem reagovat na tu situaci, abychom tedy to právně ošetřovali, ale abychom to celé tou regulací neudusili. Ještě paní Evelyn Gebhardt. Ano, já chci jenom jedno říct jasně. Jsou Eh, lidé, kteří to, co jsem řekla, vykládají trochu jinak, takže já mám potřebu to opravit. Já jsem rozhodně nevyžadovala, aby tato forma spolupráce byla nutně regulována. Ale řekla jsem, že bychom měli dbát na to, aby předtím, než členské státy začnou tuto věc každý po svém regulovat, měli bychom uvážit, stále se nenabízí evropské řešení, což není to tež. Já tedy děkuji všem za tuto diskusi. Myslím si, že to je taková pouze první diskuse z mnoha dalších, které nás čekají. Je to opravdu nesmírně, byla ta debata byla velice zajímavá a velice hutná. Na závěr ještě dovolte pár slov. Máme takový dobrý model. <clears throat> Komise mm, charakterizovala různé způsoby, různé cesty ekonomiky sdílení. Když hovoříme o této ekonomice, tak každý má trošku jinou představu, každý má na mysli možná trošku něco jiného, je zde doprava, ubytování, ale musíme přemýšlet i o takových oborech v té ekonomice sdílení, které ještě vůbec nevznikly. Ehm, já si nemyslím, že tedy musíme všechno e, právně ošetřit až do toho posledního detailu. Spíše by zde měl být určitý rámec. Vím, že to bude nesmírně náročné, ale e, dalo by nám to určitou takovou právní orientaci, poskytlo by nám to určitá vodítka, abychom dokázali rozlišovat, zda se někdo chová jako tady profesionál v té ekonomice, nebo zda je to pouze nějaké příležitostné nebo jednorázové poskytnutí té sdílené služby. My bychom rádi, ehm, aby ekonomika sdílení nadále rostla, a nechceme, aby případná regulace všechny tyto platformy hmm, se zarazila. Spíše chceme, aby celý ten systém byl efektivnější a transparentnější pro spotřebitele. Rovněž musíme zaručit to, že v každém tom odvětví to všechno bude dobře nastaveno. Jak jste říkali, je to vlastně takový určitý živelný rozvoj, všechny tyto nové platformy, celý ten systém. Ale mm, až eh, možná třeba pak budeme moci nějakou eh, regulač, eh, tu, nějakou tu právní úpravu zjednodušit a že nakonec toho pak může mít prospěch i ta tradiční, konvenční ekonomika. Takže to ještě všechno uvidíme. Doufám, že my také budeme schopni jak se spolu kolaborovat, spolu eh, tedy <laughs> sdílet eh, tu práci. A mm, uvidíme tedy, zda asi tedy z toho nebude nějaký ambiciozní návrh legislativy, ale spíše se musíme zamyslet nad tím, jak vůbec máme pomoci tomuto významnému odvětví v dalším růstu. Děkuji. Okay, thank you very much. Děkuji. The last item on this morning's agenda. Takže poslední bod na pořadu dnešního jednání je eh, ehm, <clears throat> dodávání hnojivých výrobků s označením CE na trh. Spravodajem je pan Adam Scheinfeld. Eh, bohužel tady jsme se dozvěděli velice špatné zprávy. Ehm, matka pana Schenfelda včera tady zemřela, takže on je teď se svou rodinou a my zcela jistě bychom mu všichni chtěli vyjádřit soustrast a chápeme naprosto, že tedy dnes je nepřítomen. Pana zpravodaje dnes nahradí pan Andreas Schwab. Takže nejprve nás čeká prezentace komise, vystoupení komise, pan Reinhardt, nebo ne? Pan Petr ne. Takže děkujeme a prosím, můžete se chopit slovo. Pan Petanelli. Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové. Jsem rád, že vám, vás mohu informovat o navrhovaném nařízení o dodávání hnojivých výrobků na trh. Je to vlastně součást akčního plánu pro oběhovou hospodářství, které bylo schválené eh, komisí v září loňského roku. V tomto návrhu máme čtyři důležité cíle. Za prvé, chceme otevřít jednotný trh pro všechna hnojiva, pro všechny hnojivé výrobky. To stávající nařízení o hnojivech je z roku 2003 a je to vlastně pouze pro chemické nebo e, těžená hnojiva. Všechna organická hnojiva musí procházet celou řadou administrativních procesů, aby byla, um, uskutečně, aby, aby byla schválena a musí to být vlastně v každém zemi Evropské unie. Toto nové nařízení uh, narovnává podmínky pro všechna hnojiva a umožňuje to i to, aby i organická hnojiva se mohla dostávat na jednotný trh za stejných podmínek jako anorganická hnojiva. Využijeme tedy obrovský potenciál toho možnost eh, vyrábět hnojiva z eh, organických druhotných materiálů, které jsou vlastně dnes odpadem. Budeme také méně závislí na dovozu Eh, fosforitu a dalších minerálů. Domnívám se, že asi 30 zemědělství potřebuje eh, hnojivé výrobky, a potřebuje speciální živiny. Domníváme se, že přístup na jednotný trh není um, jediným tedy cílem, ale bude to vlastně takové jeden krok na té dlouhé cestě. Náš návrh se uh, také dodržuje zásadu proporčnosti a subsidiarity. Proporčnosti to z toho důvodu, že vycházíme z takzvaného nového legislativního rámce pro novou legislativu. To znamená, že právní eh, povinnosti jsou omezené pouze na to, co je naprosto nezbytné pro ty politické koncepce a nechává to spíše na trhu, aby eh, stanovoval různé standardy a normy pro ta hnojiva. A co se týče subsidiarity, tak to je také princip, který dodržujeme, protože firmy budou moci nebo nebudou muset eh, ta pravidla dodržovat. Nicméně ty firmy, které budou chtít využívat eh, přístupu na celý jednotný trh, eh, tedy potom se budou moci vlastně mít tu možnost přihlásit se k těm pravidlům. Takže společnosti budou mít ten systém opt-in a každý členský stát může také některá hnojiva eh, vlastně odsouhlasit pouze pro svůj trh a také tam tedy bude vnitrostátní legislativa. Znamená to, že se vyhneme mm, různým narušením trhu a i ta hnojiva, která se mm, vlastně eh, vy, vyrábí na tom vnitrostátním trhu, budou nadále k dispozici. Toto nařízení také se vztahuje eh, na materiály, na druhotné suroviny a také zaři, zařizuje velkou eh, ochranu životního prostředí. Zároveň také navrhujeme, aby zde vznikl mechanismus pro větší využívání nových inovativních materiálů, pokud tedy budou eh, dostatečně bezpečné pro eh, zdraví lidí i životní prostředí. Chceme ta také postupně rozšiřovat na další a další kategorie organických materiálů a recyklovaných materiálů. Doufáme tedy, že se e, přestanou e, vlastně plítvat e, těmi druhotními materiály a mm, vlastně začnou se více používat inovativní materiály. Naším druhým cílem je lépe chránit zdraví evropských občanů. Dnes je to tak, že hnojiva je možné prodávat v rámci toho nového, eh, v rámci toho starého nařízení a není tam žádné omezení na kontaminující látky. A to už nebude možné, protože víte, že mnohá hnojiva obsahují třeba toxické látky, toxické kontaminující látky, které jsou škodlivé pro zdraví zvířat. Například je tam příliš velké množství stopových eh, prvků nebo z těch stopových eh, mm, Eh, věcí. Například jsou eh, zde už důkazy toho, že kadmium je špatné pro lidské zdraví i pro životní prostředí. A zatím ty dávky jsou, nebo ty jsou příliš vysoké. Takže chceme chránit eh, zdraví dalších generací a chceme tedy ze všech sil chránit zemědělské půdy před velkou kontaminací. Musíme tedy zajistit, že evropští zemědělci budou mít přístup k, zem, k hnojivým výrobkům, která budou co nejekologičtější, budou co nejčistší a budou obsahovat co nejméně kontaminujících látek. Stávající nařízení o hnojivech k tomu nepřispívá. Ne, nejsou tam žádné <clears throat> žádné mm, stropy pro kontaminující látky. Takže ten náš návrh je krokem k ochraně, k lepší ochraně lidského zdraví. Také je plně v souladu s mezinárodními povinnostmi, eh, které jsou, se týkají našich mezinárodních partnerů, obchodních partnerů. Třetí bod, který je v tomto novém nařízení, se týká toho, že chceme dále eh, zvyšovat ochranu životního prostředí v Evropě. Chceme zabraňovat eh, splaškům eh, fosforitu a eh, dusíkatých látek z polí do vod, protože pak dochází k nadměrné eutrofizaci a pak vlastně to poškozuje i život v mořích. Mm. Pokud se budou využívat v hnojivech vedlejší živočišné produkty, tak ta hnojiva budou efektivnější a také se zabrání eutrofizaci. Čili tato Eh, chceme tedy tak lépe chránit naše řeky, naše jezera a vlastně pak i ta moře. Tento návrh rovněž eh, usiluje o to, aby se eh, zmenšilo množství mm, těch mikroplastů. Čtvrt, další bod, který chci dnes zmínit, je to, že chceme podporovat technologický rozvoj a inovace. Už Teď eh, vidíme, že recyklace přináší prospěch mnoha aktérům. Zemědělci nachází nové eh, odbytiště pro vedlejší živočišné produkty. Využívá se také třeba to pro energetiku. Ehm, z různých odpadů se také vyrábějí ehm, hnojiva nebo energetika a také se třeba v různých čistírnách se také extrahují živiny z těch odpadních vod takže nakonec vlastně se to může přetavit v různé ekonomické příležitosti pro mnoho odvětví. To je vlastně jádrem té myšlenky oběhového hospodářství. Evropská unie by pak měla zůstat eh, udržitelnější, měla by být konkurenceschopnější a měla by také vytvořit nová pracovní místa. Tato nová nařízení to podporuje, vytváří jednotný trh pro inovativní hnojivé výrobky a také vlastně mm, se to týká těch nových kategorií výrobků. Chceme flexibilní legislativní rámec, který také umožní výrobek, eh, různé výrobky takzvaně na míru nebo upravené na zakázku. Celý ten systém, celý ten, celé to odvětví bude takové živější, bude inovativnější, pružnější. Takže druhotné materiály, druhotné suroviny musí být vlastně na stejné úrovni jako ty primární suroviny, se, eh, ty druhotné eh, suroviny musí mít také možnost navštív, eh, nahradit třeba fosforit nebo další kriticky důležité primární suroviny a tím se také sníží naše závislost na dovozu. Také se budeme snažit o to, aby se co nejméně dostávaly do životního prostředí ty škodlivé látky. Víme, že změna, každá změna je výzvou a zároveň víme, že pro budoucí adaptaci na to nařízení, na to nové nařízení, že tam tedy budou určité problémy s tím, jak se tomu novému nařízení přistoupit a musíme k tomu vynaložit velké úsilí, ale je to důležité pro oběhové hospodářství, pro utržitelnou ekonomiku a je to tedy důležité tak, aby ty současné firmy vlastně nepokračovaly tím způsobem, jak je to tak. Nemůžeme pokračovat v těch zajetých kolejích, proto vás tedy vyzývám k tomu, abyste podpořili inovace, technologický vývoj a zároveň vlastně eh, budeme i lépe chránit eh, zdraví lidí, a také životní prostředí a zároveň také umožníme i evropským výrobcům, aby vyráběli hnojivé výrobky z <clears throat> eh, materiálu, které jsou dostupné doma. Máme zde ještě 10 minut a několik dalších řečníků, takže každý bude mít maximálně 3 minutky. Pan Šváb za zpravodaje. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně, děkuji, milí kolegové, kolegyně. Už eh, je čtvrt na jednu a já zde mám poznámky, já to budu muset přečíst od pana zpravodaje takže já nebudu schopen to nějak zkrátit, jak to obvykle dělám, protože prostě zde jenom přednesu to, co mi pan Scheinfeld poslal. Samozřejmě, že se omlouvá za nepřítomnost. Jak se se již o tom zmínila, je to nesmírně smutná událost v jeho rodině, takže já samozřejmě velice rád přečtu jeho obecné otázky. Jsou to čtyři body. To znamená, je to takové, mm, mm, z toho plynou určité připomínky. Jednak vítá tento návrh obecně řečeno. Myslí si, že je to nesmírně ambiciózní návrh. Snaží se o otevření našeho trhu pro různé organické hnojivové produkty, zajistit eh, konkurenceschopnost a podpořit cirkulární oběhové hospodářství. Je jasné, paní předsedkyně, že musíme zajistit tyto cíle a aby jsme je splnili konzistentním, právně závazným způsobem, který nebude příliš zatěžovat hospodářské subjekty. Jsou zde tři připomínky a otázky. Tento text je komplexní, a takže to spíše formuluje jako dotazy. Jednak pokud jde o metodu dobrovolné harmonizace. Komise již o tom hovořila budeme zde mít produkty se označením v budoucnosti, ale i národní produkty. A pro tyto národní produkty v podstatě nebudou platit ta evropská pravidla, tak jak tomu bylo v minulosti. Takže otázka zní. Komise zdůrazňuje, že jakožto výsledkem nedostatku harmonizace pro organické, organická hnojiva asi 50 všech hnojiv produkovaných v Evropské unii zůstává v dané zemi, tam, kde jsou vyrobena. To samozřejmě podle pana Scheinfelda poukazuje na nedostatečné využívání potenciálu vnitřního trhu. Návrh je založen na článku 140 smlouvy. Cílem je vytvořit jednotný trh pro tyto produkty. Otázka zní. Zda taková metoda dobrovolné harmonizace v rámci evropské legislativy neznamenala riziko, pokud je o dohled nad trhem a ochranu spotřebitel. Za to bylo dostatečně již analyzováno například různé produkty v oblasti stavebnictví, kde jsme v minulosti měli podobné problémy. Druhá věc. Povinnosti ekonomických a hospodářských subjektů. Pan Schellfield se domnívá, že ambiciozní cíle by mohly být um, dosaženy určitým proporční legislativou, aniž by došlo k přehnané zátěži na hospodářské subjekty. Na první pohled se zdá, že tento návrh jde nad rámec toho, co je většinou zakotveno v takové legislativě, pokud jde o rizika a konformitu plnění pravidel. Proto by to nemělo vytvořit nějaké disproporční zátěže nebo nejistotu ohledně aplikace evropské legislativy. Pan Scheinfeld rovněž získal hodnocení EPRS ze strany komise, které hovoří o analýze dopadu. Ta údajně neposkytuje vždycky dostatečné informace o dopadu na malé a střední podniky, což by mohlo být zásadní na celý řetězec eh, a na výsledky nebo vůbec dosažené cíle. Třetí bod. Limity pro těžké kovy a jiné kontaminanty. Zásadní je při stanovení těchto limitů pro kontaminující látky, aby byly stanoveny na vědecké, vědeckých důkazech a aby nedošlo k nějakému um, porušení konkurenceschopnosti v této oblasti. Technické limity možná nebudou založeny totiž na vědeckých důkazech, ale například pouze na základě mm, principu obezřetnosti. Studie rovněž hovoří o tom, že tento návrh se odklonil od analýzy dopadu, například u kadmia. Tam není podmínka možnosti dekadmy mm, načních eh, mm, schopností, které již máme v industriálním měřítku komise by měla předložit konkrétnější informace v tomto návrhu. A ještě na závěr, paní předsedkyně, můj vlastní pohled, myslím si, že je to nesmírně složitý návrh a budeme potřebovat hodně času, abychom se věnovali podrobnostem a možná i začlenit určité odkazy na stavebnictví, které bylo regulováno v nedávné době, abychom zabránili eh, těmto problémům, pokud jde o národní produkty, na národní úrovni produkty s označením CE. Myslím si, že toto by si zasloužilo ještě trochu objasnění. Takže děkujeme. Joana má slovo. Děkuji za slovo. My vítáme tento přístup, protože trh pro hnojiva je pouze částečně harmonizován. Obchodování s těmito produkty tudíž čelí problémům náklady v této oblasti jsou obrovské, představuje to rovněž právní nejistotu, protože více než 50 obchodníků není pokryto stávající legislativou. Tato legislativa je příliš eh, pomalá, neumožňuje inovace v tomto sektoru. Stávající legislativa nezajišťuje řádnou úroveň environmentální ochrany, ochrany zdraví. U některých hnojiv, eh, která se hodně využívají, vidíme vysoké hodnoty toxických látek a právě proto bychom měli vytvořit legislativní rámec, který umožní na evropské úrovni podpořit inovace v tomto ohledu, ale zároveň budou chránit stávající národní legislativu pro malé podniky, které fungují pouze na straně členských států. Princip oběhového hospodářství by měl být eh, zaveden i v oblasti ochrany životního prostředí a vítám lepší podmínky pro výrobu domácích, organických nebo, druhotných, nebo zdruhotných surovin. To skutečně vítám. Děkuji. Káka vás, děkuji. Hodně toho tady už bylo řečeno ze strany EPP. Já jsem k tomu eh, hodně toho, co už jsem také chtěla říci. Ale kromě toho, bych chtěla říci, že chápu, že už existují firmy, které eh, obcházejí evropskou regulaci tím, že používají to národní označení. A nesmíme zapomínat, že pokud zvolíme volitelnou harmonizaci, tak tím problém vlastně řešit nebudeme, protože pořád bude možné tuto harmonizaci obcházet. Já si myslím, že co je důležité, posílení eh, jednotného trhu je zjednodušit celý postup co nejvíce, tak aby pro podniky bylo lákavé zvolit eh, tu cestu evropského označení. A ještě jedna připomínka. Samozřejmě často slýcháme kritiku v tom smyslu, že by mělo být provedeno víc analýz a vyhodnocení dopadu. A že by měl proběhnout proces konzultací s výrobci, abychom věděli, jaké jsou jejich potřeby. Na to upozornilo i EPP, ale moje hlavní připomínka je, že bychom se měli vyhnout volitelné harmonizaci, protože ta vlastně problém vůbec neřeší. Mr. Gardini, Madame Paní Gardini, děkuji, budu velmi stručná, nemáme moc času. Chtěla bych poděkovat kolegům, kteří hovořili přede mnou, protože už upozornili na celou řadu zásadních problémů v této první výměně názorů. Chci také poděkovat eh, zpravodaji za připomínky. Já budu zpravodajkou na půdě výboru Envy, takže mě toto téma velmi zajímá a doufám, že budeme schopni věci ještě vyjasnit. Nejdůležitější je, abychom otevřeli jednotný trh pro všechna hnojiva, jak řekla komise. Protože, jak komise řekla, jsou to určité obavy z jejich dopadu na e, veřejné zdraví a životní prostředí, ale jak pan Šváb řekl, je to velmi složitá oblast, kde té, tedy je třeba vzít v úvahu celou řadu faktorů, například limity pro užití kadmia a podobně. A celé tedy to téma je nesmírně složité a důležité. Já doufám, že se nám podaří dospět k vyváženému výsledku. Já když jsem si poslouchal tyto příspěvky, dospěla jsem k závěru, že ta problematika v jednotlivých členských zemích vypadá různě. Navíc je potřeba si uvědomit, že mezi výrobci jde často o malé a střední podniky. A my bychom se měli snažit tady nejprve zjistit, jaké eh, zkušenosti mají jednotlivé země a podívat se na to, co se skutečně děje. Poučit se z toho, co je kvalitní a zároveň být v našich požadavcích a očekáváních realističtí. Je to velice důležité téma, velice důležitá zpráva a já jsem opravdu potěšená tím, že toto téma zpracováváme, protože chceme nastavit evropský rámec, který přispěje k vytvoření lepšího prostředí. Vzhledem k tomu, že některé evropské firmy jsou na špičce tohoto odvětví. Děkuji, paní předsedkyně. Tento návrh nového nařízení k novým produktům které by mělo zvýhodnit eh, užívání inovativních forem hnojení, významně přispěje k dalším rozvoji oběhové ekonomiky. Velmi často totiž bude možné spol- zpracovat eh, organické eh, odpady a podobně. Sníží se tím naše závislost na dovozu surovin z jiných zemí a přispěje to také k vytvoření nových pracovních míst. My bychom tedy měli být nadšení tímto nařízením, které doufejme postupně na základě takové řetězové reakce přispěje k zlepšení situace v celé řadě evropských odvětví. A přispěje možná i k inovaci eh, hospodaření v zemědělství, bude mít potenciálně dobrý dopad na životní prostředí a odstraní tedy tu diskriminaci eh, hnojiv organického původu. V tuto chvíli totiž eh, jsou si nevýhodněny oproti anorganickým hnojivům. A pak je to samozřejmě otázka sladění limitů, například tedy pro fosfáty se to liší a například u kadmia v některých členských státech jsou ty limity mnohem nižší než to, co navrhuje komise, pokud jde o ochranu veřejného zdraví a e, podporu širšího užití organických hnojiv, e, tak se mi zdá, že by bylo lepší, kdyby komise navrhla nižší limity kadmia, protože to by byl takový stimul. A jinak se tedy těším na další spolupráci s jakožto stínový zpravodaj s ostatními kolegy. Vítejte na půdě výboru IMKO. Děkuji. Já hovořím za svoji kolegyni Evu Paunovou a rád bych tady sdělila stanovisko Bulharska. My vítáme tento návrh, protože je to jeden z nejdůležitějších legislativních návrhů, souvisejících s oběhovou ekonomikou. Rád bych vyjádřil svoji podporu harmonizace, která by byla povinná. A doufám, že výsledkem bude návrh regulace, která je alternativou k regulaci na národní úrovni. Zároveň si však uvědomuji, že některé důležité aspekty tohoto návrhu je třeba ještě zpřesnit a zohlednit například specifika některých hnojiv a vyhnout se tomu, že budeme přicházet z požadavky, které jsou příliš náročné z pohledu malých a středních podniků. Například je to ta povinnost výrobců a distributorů otestovat vzorky. To je velmi obtížné nařízení a je třeba přeskoumat, zda je třeba. Ve chvíli, kdy uvažujeme o nastavení určitého legislativního rámce, musíme vycházet z toho, co je minimálně nezbytné v zájmu ochrany spotřebitelů, životního prostředí a tak dále. A takovéhle odbírání vzorků eh, není nezbytné a bylo by omezeno pouze na ty výrobky, eh, na ta hnojiva, eh, která jsou používána při produkci potravin. Pak je tu ten požadavek na prohlášení o schodě. To je další takový obtížný požadavek. Takovéhle prohlášení potřebují mít k dispozici orgány pro dozor nad trhem, nikoli však koneční spotřebitelé. A mělo by platit Eh, ustanovení, podle kterého dovozci takovéhle prohlášení o schodě předloží pouze na vyžádání. A konečně je tu také ta nadbytečná administrativní zátěž pro dovozce a výrobce, po kterých se chce, aby předkládali i protokoly o provádění testů toho, do jaké míry je dané hnojivo vznětlivé. Všechny protokoly, všechny deklarace by místo toho mohly být někde ukládány v elektronické formě a příslušné národní orgány by pak měly přístup do této centralizované databáze. To by navíc tedy přispělo k dalšímu rozvoji digitální ekonomiky. Děkuji. Chce komise zreagovat? Dvě minuty. Takže velmi rychle. Já tu vidím tři hlavní oblasti. Nechcete volitelnou harmonizaci, snížení zátěže pro hospodářské činitele a snížení limitů pro kadmium. Pokud jde o současné eh, pro současnou regulaci sektoru s hnojivy, tady je ta harmonizace doposud volitelná a e, my se obáváme, že ta situace je velmi fragmentovaná na evropské úrovni, protože existují různé tradice toho, jak se hospodaří v zemědělství a proto v souladu s principem subsidiarity je volitelná harmonizace lepší volbou. Samozřejmě je to náročné. My si však myslíme, že když nabídneme alternativu tedy toho evropského označování a následně usnadnění uvádění produktů na trh v jiných členských zemích, je dostatečným stimulem pro to, aby eh, výrobci zvolili právě tedy tu evropskou značku a jsme přesvědčeni, že to povede k širokému rozšíření. V tuto chvíli však chceme nechat harmonizaci jako volitelnou. Za druhé, zátěž pro hospodářské činitele. Ano, samozřejmě. My si uvědomujeme, že toto nové nařízení se vyžádá náklady. To je nezbytné. My musíme hledat to nejlepší možné řešení, ale nesmíme zapomínat na to, že hovoříme o produktech, které jsou nové, takže není ještě eh, prohlášení o schodě a navíc většinou tedy recyklují nějaký odpad. A tady tedy potřebujeme mít eh, lepší regulaci, protože jde o ochranu spotřebitele, také ochranu zajištění určité kvality finálního produktu, tak aby si spotřebitelé mohli být jisti, že to, co, že například potraviny, které konzumují, byly vyprodukovány s použitím hnojiv, která jsou certifikována. Proto se snažíme najít co nejlepší vyvážené řešení, ale obávám se, že certifikaci a testování se nevyhneme ani u těchto nových inovativních produktů. A za třetí, limity pro znečišťuj, pro prvky znečišťující životní prostředí, konkrétně pro kadmium. Je pravda, že sloučeniny kadmia pronikají z půdy až do potravin, které se nakonec odstnou na našem stole a že tedy jsou škodlivé lidskému zdraví. Toto nařízení se tedy snaží tento problém řešit a to na základě prokázaných vědeckých zjištění, my si uvědomujeme, že je obtížné, aby současní výrobci okamžitě, eh, tedy výrobci minerálních hnojiv, okamžitě omezili obsah eh, kadmia. Proto také tady tu máme tu dlouhou lhůtu a uvědomujeme si, že i když už existuje technologie na odstranění kadmia procesu výroby, víme také, že tato technologie není široce rozšířena a je drahá. Nastavili jsme však eh, limity tak, aby to zase bylo stimulem pro používání této technologie a aby to vedlo ke snižování znečištění. Jsme tedy přesvědčeni, že jde o správné hodnoty a také tedy nabízíme dostatečně dlouhou lhůtu pro doladění celého systému a modernizaci technologického vybavení pro, výboru, pro výrobu hnojiv. Pokud je o požadavek eh, paní Istrabela, žádný členský stát v tuto chvíli tedy nejde pod tu hranici 20 mg, což je tedy ta finální limit, po, který vstoupí v platnost 12 let poté, co nařízení vstoupilo v platnost. Takže tohle je v souladu i s principy konvergence na evropské úrovni. A na závěr mi dovolte říct něco k oběhové ekonomice. Tam nejde jenom o životní prostředí. Samozřejmě, že ano, ale cílem oběhové ekonomiky je přemostit tedy tu propast mezi potřebami ochrany životního prostředí a potřebami ekonomiky. A to způsobem, který povede k hospodářskému růstu, vytváření nových pracovních míst a větší produktivitě. My se například snažíme snížit naši závislost na dovozech surovin a využít eh, sekundární suroviny, které jsou k dispozici v Evropě. A chceme reorientovat celý ten výrobní řetězec právě na suroviny, které jsou k dispozici v Evropě, což tedy postupem času povede k vytváření pracovních míst, ochraně zdraví evropských občanů a také eh, k lepší ochraně životního prostředí. Děkuji, říká paní předsedkyně. Jdeme se znovu ve tři hodiny.